Já, líbe, líbe koleg... Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych vás velice srdečně přivítal. Adventní doba propukla, je to období rozjímání a klidu. No. A tento klid bude námi obohacen o udělování absolutoria. Tentokrát jsme nuceni velice bedlivě dodržovat časový program, protože na základě voleb do Evropského parlamentu máme o měsíc méně času. V tom případě dovolte, abych, se, abych poděkoval všem, kteří to umožnili, že jsme slyšeni a otázky na komisaře mohli začít projednávat a nejprve mi dovolte, abych se zmínil o programu dnešního zasedání. Chcete něco změnit? Není tomu tak, v tom případě jsme program schválili. Dovolte, abych řekl, že toto zasedání je veřejné, je přenášené na internetu a Tudíž vítám rovněž na našem zasedání zástupce účetního dvora, pana komisaře a jeho spolupracovníky a dostávám se k bodu 3 a sice ke schválení zápisu ze schůze, schůzích konaných v listopadu. Máte k tomu nějaké připomínky? Není tomu tak? Tím jsou protokoly schválené. A tím se dostávám k bodu 4, udělování absolutora za rok 2012. Spravodajem je Markus Pieper. Dnes tady máme pana komisaře Jolose a také jsme mu předtím napsali, zapsali naše otázky a než mu udělím slovo, aby nám pronesl úvod, dovolte, abych nejprve dal slovo panu zpravodajovi Markusi Píperovi, pakliže on si to bude přát. Prosím pěkně, pane Pípere. Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že jsme eh, v dobrém timingu, v dobrém časovém plánu. A dovolte mi, abych přednesl pár připomínek a potom dal panu komisaři možnost, aby přímo na to zareagoval. Pane komisaři, vážení členové účetního dvora, Zemědělská politika je jednou z nejdůležitějších oblastí Evropské unie a proto si jistě dovedete představit, že je na ní zaměřena též velká pozornost občanů veřejnosti. A proto mi dovolte, abych tady jmenoval dvě priority na úvod do tohoto tématu. Nejprve se budu zaobírat prvním pilířem a tím, čeho jsme si v něm všimli, a potom druhým pilířem. A na závěr potom udělám určitý závěr. V prvním pilíři pravděpodobná chybovost 2,9% z minulého roku narostla na 3,8%. To není žádná dobrá zpráva a podle účetního dvora se největší počet chyb vztahuje na nadměrné platby pro trvale ozeleněné plochy. E, to znamená, že s naším systémem identifikace ploch e, ve zkratce LPIS, já občas tu zkrátku použím, použiji, promiňte, o, zjevně tento systém funguje pouze podmíněně. Tento rok účetní dvor konstatoval nebo kontroloval nedostatky ve Velké Británii a v Lucemburku, tedy v těchto dvou zemích eh, prováděl intenzivní kontroly a rovněž generální ředitelství Agri vyjádřilo výhrady v některých zemích, například v Portugalsku, Bulharsku a Francii. Dovolte, abych se krátce zaobral třemi zeměmi. V Portugalsku máme výhrady pro tento LPIS na základě objevených nedostatků z roku 2006 a 2007. To tedy znamená, že v roce 2013 stále ještě nemůžeme říct, že tyto nedostatky by byly bývaly kompletně odstraněny. Aktuální stav budeme moci posoudit tak, jak by se to vlastně hodilo pro udělování absolutora, budeme moci eh, mít až v roce 2015-2016, ovšem to je 10 let po konstatování prvních chyb. Ve Francii účetní dvůr už v roce 2007 konstatoval nedostatky a komise v prosince 2013, to znamená nedávno, řekla, že Francie eh, byla požádána, aby slabiny v oblasti kontroly cross-compliance a neoddělených pladeb Eh, proskoumala. Akční plán byl vytvořen v roce 2013 a tady taky 2014-2015 bude mít teprve výsledky za deficity, eh, které se objevovaly již v roce 2007. Bulharsko eh, není ještě tak dlouho ale i tady už v roce 2009 bylo jasné, že s tamním systémem a odpovídajícími leteckými snímky máme velké problémy. To je záležitost, která pravděpodobně 2013, ale až v roce 2014-2015 dozná trvale udržitelných změn. A to není akceptovatelné jen tak snadno. A tady komise alespoň v zemědělské politiky má možnost přes roční uzávěrky eh, eh, dávat eh, finanční korektury, ale i tady eh, to tak nepůsobí. Například ve Francii u závěrky v roce 2013 byly uskutečněny pro rok 2008 a to tedy člověk ztrácí řeč. V Portugalsku eh, měla být závěrka uzavřena do roku 2011, pro rok až 2011 do roku 2014, ale to zase trvá tři roky. A celkově tyto postupy bohužel nejsou příliš transparentní a pro nás jako ti, kdo stojí eh, venku, nemůžeme tyto věci pochopit, nerozumíme jim a proto se musíme klást otázku, zda by nebylo jednodušší a srozumitelnější mít paušální korektury pro všechny eh, systémy, které nefungují bezvadně. Jak bychom měli eh, posuzovat takovou záležitost? Vždycky je tomu tak, že e, Účetní dvůr má nejrůznější zemi, vždycky jiné země, ale každoroční priority jsou vlastně vykazují jednotlivé země za vážné deficity v tomto systému e, LPIS. A já mám pomalu pocit, že komise tu situaci, i když jsme byli pod signifikantním prahem celou řadu let a pořád se říkalo, to přijde, to přijde, to přijde, a teď jsme ve fázi, kdy člověk začíná mít pocit, že komise podceňuje vážnost situace. Jsme pod signifikantním prahem a teprve pro roky 2014-15 je nám řečeno, že pravděpodobně, ale možná taky ne, dojde ke zlepšení. Eh, jaká doporučení můžete dát zpravodaji, který dnes tady má odpovědnost, tedy v dobnu příštího roku, udělit absolutorium, ano či ne? To je pro mne tedy velice zapeklitá záležitost a proto Stejně tak, jako mý kolegové se domnívám, že budeme potřebovat ještě velkou diskuzi. Co se týče druhého pilíře, to je chyb, tady také stoupla chybovost ze 7,7 na 7,9 Tady se jedná o DPH, o výběrová řízení a ho, dvůr ve druhém pilíři konstatoval slabiny ve Francii, Švédsku, Německu, Polsku, Bulharsku a Rumunsku. V předchozím roce to byly Dánsko, Španělsko, Itálie, Maďarsko, Rakousko a Finsko. A rok předtím pravděpodobně zase jiné země, až budeme kompletní. To znamená, v takřka všech státech existují závažné deficity, slabiny v uskutečňování a kontroly druhého pilíře alespoň pokud lze věřit těm zprávám, které jsme dostali a to činíme. V roce eh, generální ředitelství eh, konstatovalo deficit 13,2 miliard pouze pro druhý pilíř a to je tedy poměrně vysoká částka. I tady očekáváme aktuálně a naléhavě zlepšení a pomalu se dostávám k závěru. Pomalu získávám dojem, že systém se vůbec nelepší, spíše horší. Tady má, vykazujeme v zemědělské politice největší chybovost. V prvním pilíři také máme veliký problém právě co se týče mapování ploch to bohužel ještě nebylo vyřešeno a nám se tvrdí, že věci, které teď jsou uvedeny, budou uskutečněny nebo přinesou zlepšení v roce 2015-2016. Tolik eh, úvodní poznámky. Včera jsme slyšeli že u netofinančních korektor budeme muset ještě více pracovat, co se týče strukturních eh, dotací nebo dotací ze strukturního fondu, ale já se domnívám, že zejména v oblasti zemědělské politiky stojíme před obrovskou výzvou a velice se těším na diskusi s panem komisařem. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji Píprovi. Je pro nás dobré, že tady máme také členy účetního dvoru, protože rozpočet pro zemědělství je tak důležitý pro rozpočet EU, že tady máme dva zástupce účetního dvora, jsou dnes tady mezi námi, pan Kubík a jeho kolegyně. Vidím, že začne pan Kubík, prosím, máte slovo. Dear President, honorable... Pane předsedo, vážení členové parlamentu, pane komisaři, dámy a pánové, je pro mne čest vám eh, prezentovat výsledky provedené práce, kterou provedl Účetní dvůr Evropské unie v oblasti vyhodnocení zemědělství a sice trhu a přímé podpory. Dovolte mi, abych začal hlavními závěry auditu. Týkají se pilíře 1. Eh, nejpravděpodobnější chyba v uplatbách byla eh, odhadována na výši 3,8 a vycházíme se výzkumu na no, přeskoumání náhodného vzorku asi 180 plateb. Eh, kontrolovaný kontrolní systém eh, se ukázal jako z části efektivní, pokud je o zajištění legality a regularity plateb a je to výsledek eh, přeskumu pěti platebních agentur. Není několik podrobností u všech těch závěrů, které jsem právě uvedl. O jaký typ chyby jde v případě eh, té celkové roční chyby, míry chybovosti. Asi polovina eh, vyplývá z problémů u eh, prohlášení o pozemku. Buď farmář, zemědělci uvedli příliš velké množství, anebo naprosto nespůsobilé plochy, které byly deklarovány a uhrazeny. Pak došlo k chybám také na straně administrátorů členských států a tady se jedná o více než jednu třetinu MLE. Ta zbývající část chyb vyplavá, vyplývá eh, z různých nedostatků na straně jednotlivců a také z podmíněnosti. Tam se jedná u, o chybovost pouze ve výši žádná celá procentních bodů eh, těch nejpravděpodobnějších chyb. Pokud provedeme srovnání v roku 2011 a 2012 na míru chybovosti, jak to vypadá? Ehm, myslím, že čísla hovoří za sami za sebe. Ehm, výše chyb se zvýšila z 2,9% na 3,8%, přičemž ten horní limit chybovosti činí 5,9% a spodní hranice činí 1,7%. Nicméně Tady vidíme eh, velmi mnoho podobností eh, s rokem 2011. Došlo k mírnému nárůstu četnosti a počet kvantifikovatelných chyb eh, je bez změn a také se jedná o podobné typy a proporce chyb. Zejména jde o administrativní chyby a um, problémy s trvalé ozeleněnými plochami srovnáváme to s, s výší žádná celá dva těch nejpravděpodobnějších chyb. My jsme data analyzovali a e, máme jednoduše více velkých chyb, což je matematické vysvětlení pro nárůst e, té chybovosti. A já se domnívám, že minimálně z části můžeme důvod najít v efektivnosti účinnosti systému a tím se dostávám k další části našeho vyhodnocení. Jak to vypadá se systémem na úrovni členských států? Stejně jako každý rok, tak jsme několik z nich zkontrolovali a u e, výsledků jsme došli k některým negativním závěrům. Zjistili jsme, že účinnost IACS je negativně dočeno zejména nepřesnými údaji, které jsou využívány pro e, křížové kontroly. A za druhé, e, účetní dvůr provedl celou řadu změření parcel, prováděly to eh, platební agentury přímo na místě eh, dané kontroly a ve všech eh, členských státech byly tři se naše výsledky měření lišily od výsledků, které prokázaly platební agentury. Na druhou stranu jsme zjistili, že systém, který funguje pro zprávu pomoci pro nejchudší osoby, šlo o dva členské státy, takže ty systémy jsou efektivní. Nicméně obecně u poměrně velkého počtu transakcí, které byly dotčeny chybou, má účetní dvůr za to, že národní orgány měly dostatek informací pro to, aby eh, tyto chyby zjistili a aby je napravili. Jak vypadala situace na úrovni komise? Eh, v výroční zprávě o činnosti v roce za rok 2012 generální ředitelství Agri eh, provedlo revizi svého přístupu při výpočtu Eh, reziduální míry chybovosti a eh, statistiky komise v případě šetření v daných členských státech mohou být dočeny nedostatky, které mají dopad na eh, spolehlivost údajů. A netýká se to veškerých složek této reziduální míry chybovosti. Výsledkem je to, že v případě oddělených eh, nebo plochy Decoupled Area Aid a té podpory za rok 2012 se odhaduje na 2,4 A to spadá do spektra mezi eh, dolním a horním prahem chybovosti, tak jak to vypočítá soudní dvůr. Eh, ten dolní práh je 1,7 a horní práh je 5,9 Nyní po té, co jsem uvedl výsledky, tak mi dovolte, abych přešel k doporučením, jež vycházejí z těchto zjištění. Doporučujeme následující. Jde o způsobilost plochy pozemku, zejména o um, trvalé eh, zelené plochy. Tam uh, doporučujeme řádné zázemy v LPIs, dále uh, okamžité nápravné akce uh, v databázích uh, AXech a administrativních kontrolních systémech. Tam je třeba je aktualizovat. Dále platby. Tady by se mělo vycházet z výsledků kontrol, které by měly mít potřebnou eh, kvalitu eh, pro určení způsobilé plochy. A dále eh, kvalita práce, struktura práce, kterou provádějí ředitelé platebních agentur a mm, certifikačních orgánů, tak eh, by měly poskytnout dostatečný základ pro posouzení legality a mm, odpovídajícím způsobu za to odpovídá předpisům. Ještě úplně závěrem několik připomínek. Myslím si, že změna přístupu komise v výpočtu eh, reziduální míry chybovosti je krok správným směrem a to i přesto, že ten nový přístup zatím nebyl předmětem našeho podrobného auditu, tak si tohoto kroku cením a těším se na to, že budeme dále pokračovat. A samozřejmě se těším také na eh, zjevná zlepšení. Kromě toho bych rád zdůraznil dobrou spolupráci mezi mými útvary a mezi útvary komise. A je pro mě potěšením, eh, mm, že mohu poznamenat, že jednak eh, odpověď komise a také to, co vyplynulo z našich zájemných setkání, tak vyplynulo, že v hodnocení mm, charakteru problému se neřeš, nelišíme. Jde o problémy, které je třeba řešit. Dámy a pánové, děkuji za pozornost a jsem připraven na vaše dotazy. Děkuji panu Kupíkovi. No, děkujeme za zprávu Evropského účetního dvora a předávám slovo paní Guite. Dámy a pánové, vážený pane předsedo, jsem ráda, že mohu uvést kapitolu 4 výroční zprávy účetního dvora za rok 2012 týkající se rozvoje venkova, životního prostředí, rybolovu a zdraví. Tyto oblasti představují 10 rozpočtu EU v roce 2012 a celková částka představuje 15 miliard euro. Z této kapitoly plyne pět základních sdělení, které bych chtěl zde zdůraznit. Za prvé platby byly provedeny na základě hmotné úrovně chyb, chybovosti. A nejpravděpodobnější chybovost byla 7,9, což je velmi podobné odhadu za loňský rok. Účetní dvůr má 95% eh, důvěru v to, že chybovost bude mezi 4,5% a 11,3%. A chyby se vyskytly v dvou třetinách plateb, které byly předmětem auditu, což ukazuje široký charakter tohoto problému. Skutečně chyby byly zjištěny ve všech auditovaných členských státech a téměř ve všech opatřeních, která byla předmětem auditu. Za druhé, podle názoru účetního dvora národní úřady měly dostatek informací, aby mohly zjistit a opravit většinu těchto chyb. Za třetí, chyby se vyskytly zemena proto, protože příjemci nedodržovali požadavky na způsobilost. Částečně je to způsobeno tím, že pravidla a podmínky způsobilosti pro rozvoj venkova jsou stále často velmi složité. A částečně je to také tím, že existují nedostatky v členských státech a jejich systémech. Hlavní zdroje chyb ve způsobilosti byly pravidla veřejných zakázek, která nebyla řádně uplatněna. Závazky v oblasti zemědělství a životního prostředí, které nebyly dodrženy a investiční záměry nebo příjemci, kteří nebyli způsobili. Chyby byly také zjištěny ve jedné třetině plateb na na základě povinností plynoucí z cross compliance. Za čtvrté, soud vyhodnotil zkoumaný systém kontroly a dohledu jako částečně účinný. Za páté, hlavní doporučení účetního dvora je, že členské státy by měly využít veškeré dostupné relevantní informace. A to má mít vliv na zjištění a opravení většiny chyb. Chci to říct zcela jasně. Účetní dvůr nepožaduje více kontrol. Požaduje, aby stávající kontroly byly prováděny lépe členskými státy. Tolik stručné shrnutí výsledků eh, auditu DAS 2012, který ukazuje, že celková situace týkající se schody s platnými pravidly je stále neuspokojivá. A samozřejmě naše nedávné výkonnostní audity v oblasti rozvoje venkova ukazují neuspokojivou situaci. Obecná témata v těchto auditech zahrnují eh, cíle, které jsou stanoveny jako příliš obecné, výběr projektů, který nezajišťuje, že jsou ty nejlepší vybrány, a nedostatečné soustředění na to, čeho bylo dosaženo s veřejnými prostředky, které byly vynaloženy. Další informace o hlavních sděleních ze zvláštní zprávy účetního dvora jsou obsaženy v kapitole 10 výroční zprávy. Spojení výsledků auditu DAS účetního dvora u kapitoly 4 a otázek správného finančního řízení znamenají, že rozvoj venkové oblasti, která vyžaduje trvalou pozornost, zavedení akčních plánů a posun k zjednodušení v novém programovacím období mohou řešit některé problémy. Avšak eh, rizika se objeví nebo narostou v některých oblastech, například eh, s větším důrazem na nástroje finančního inženýrství. A to vyvolá trvalou pozornost a obezřetnost ze strany komise, výboru KONT a účetního dvora. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a jsem vám k dispozici, pokud budete mít otázky. Děkuji, paní Gudite. My jsme nyní vyslechli úvodní vystoupení členů účetního dvora a já dám slovo panu komisaři Čolosovi. Máte slovo, pane komisaři. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení poslanci, vážení členové účetního dvora. Dovolte mi nejdříve odkázat na tři aktuální opatření, která mají souvislost s dnešní debatou. Za prvé, 12. prosince komise ohlásila nové finanční opravy 330 milionů euro u SZP, což znamená, že ta částka je 1,1 miliardy euro celkem u oprav. Vzhledem tomu, že opravy v oblasti zemědělství jsou to neto opravy. Prostředky nemoh- nemohou být znovu použity na jiné projekty, což znamená, že tyto prostředky jsou definitivně ztraceny pro členské státy, které spáchaly nesrovnalosti či chyby. Čisté opravy jsou nejen ochranou eh, finančních zájmů Unie, ale je také silný motivační faktor, aby se systém řízení zlepšil a dalším chybám se zamezilo nedávné změny nařízení týkající se přerušení plateb z důvodu dysfunkce systému kontroly nám umožnil využít nástroj přerušení pro regionální program v Itálii, v Bulharsku, v Rumunsku a na Slovensku. Kromě toho v lednu 2014 nový obecný režim přerušení pladeb, o kterém se rozhodlo při reformě SZP, vstoupí v platnost. Tedy to, co jsme udělali letos, vlastně s tou legislativou, kterou jsme už zlepšili loni. A nová pravidla od roku 2014 nám umožní využít tyto nástroje snadněji a působit mnohem dříve, když se vyskytnou problémy. Za třetí, komise částečně od, přerušila moratorium, co se týče naplnění Eh, oprav u Řecka, protože národní úřady nevzplnily některé předpoklady, aby mohly využít moratorium. Tedy Řecko bude splácet finanční opravy na zhromážděné od ledna 2014. Máme tedy systém ochrany rozpočtu EU, který funguje efektivně v společné zemědělské politice. A současně i nadále máme chybovost, která je zdaleka neuspokojivá a musíme působit na této půdě dále. U prvního pilíře je chybovost vyšší než loni. Ale účetní dvůr konstatuje, že členské státy mohly zjistit sami a opravit chyby. To znamená, že problém není Ajax jako systém, ale nedostatky a kvalita jeho využívání členskými státy. A Evropská komise předjímala závěry účetního dvora po zlepšení své metody výpočtu eh, reziduální chybovosti u přímých pladeb a u tržních opatření. A potom jsme tedy definovali tři členské státy, jak řekl pan Píper, Portugalsko, Bulharsko a Francie, jako státy, které jsou zdrojem zvýšené chybovosti. U Bulharska a Portugalska akční plány byly vytvořeny a problém s LPIS je nyní řešen. A auditní mise proběhne v roce 2016 v Bulharsku, abychom potvrdili řešení problému na základě kvalit LPIS. U Francie akční plán složitější byl vytvořen a finanční opravy významného rozsahu byly e, uloženy 12. 12. a další jsou na cestě. E, kromě těchto tří členských států průřezový akční plán týkající se režimu přímých plateb bude vytvořen. Rovněž jsme vytvořili pracovní skupiny, abychom prohloubili e, zásady uchybovosti. V budoucnosti, když, abychom mohli posílit naši práci všem členským státům. V průběhu celého procesu jsme vytvořili oddělení monitoringu, který bude se zabývat přímými platbami. A toto oddělení bude působit od 1. ledna 2014. Pro rozvoj venkova chybovost je přibližně stejná jako v loňském roce. Členské státy a komise již podnikly řadu kroků a pokračujeme v naší snaze tak, jak jsme informovali parlament. Ale tato opatření vyžadují čas a výsledky budou patrné postupně. Vzhledem k zvláštní setrvačnosti plynoucí z víceletého plánování u rozvoje venkova. Řada členských států již zjednodušila své programy po akčním plánu z loňského roku. A díky novému programování komise bude stejně obezřetná a bude vyžadovat pravidla kritéria pro výběr a způsobilost která budou jednodušší a snáze kontrolovatelná. Chci potrhnout, že chybovost 7,9% neznamená, že 7,9% rozpočtu je vyplýtváno. Tady, eh, aniž bych eh, zanedbával výši chybovosti, tak chci toto zdůraznit. I když projekt v oblasti rozvoje venkova není v sodu se všemi pravidly, může přinést přidanou hodnotu a plně dosáhnout svých cílů. Jiný důležitý bod. Pokud je o sdílené řízení, pouze společné kroky komise a členských států je efektivní. Já jsem vyzval minister zemědělství několikrát a věřím, že naše eh, nástroje přerušení a ukončení plateb, které jsme posílili, přispějí k eh, většímu uvědomění si těchto faktorů u národních politik. Naše snaha o uplatnění finančních oprav jdou stejným směrem a pan Píper má pravdu, když zdůrazňuje současnou délku toho období. A ten disciplinující účinek je o to významnější, že to období je krátké. My chceme snižovat ty lhuty ze 4 a 5 let na 2 roky a díky nové legislativě budeme schopni provést toto snížení. Nová odpovědnost eh, certifikačních orgánů v rámci reformy CZP, tedy národních certifikačních orgánů, také posílí tento mechanismus. Národní certifikační orgány budou podle nového nařízení eh, provádět eh, statisticky ověřitelné vzorky a týkající se řádnosti a zákonnosti jednotlivých transakcí. Z naší strany zajistíme technický doprovod a školení, aby certifikační orgány mohly plně plnit své nové úkoly. Od roku 2014 v oblasti Federu, Fondu pro regionální rozvoj, budou provedeny eh, audity DG Agri a nové víceleté plánování kontrol zaměřených na riziko rozšíří také e, objem kontrolovaných částek. A ve spolupráci s certifikačními orgány to, to zlepší i naše e, informace o tom, co se konkrétně děje v terénu. A naši schopnost zasáhnout ještě předtím, než se, bude čeka- než se vyčká na finanční opravy. A je to asi uh, Naposledy, kdy eh, absolvuji proces absolutoria zde v parlamentu, od začátku svého mandátu jsme byli svědky našeho nasazení při ochraně eh, finančních zájmů evropských daňových poplatníků, jak co se týče výhod a obsahu společné zemědělské politiky a také co se týče eh, řádnosti No, čerpání těchto prostředků a vaše pomoc byla velmi cená, pokud jde o zdokonalení legislativy. Bylo to díky vaší podpoře a spoléhám na vaši podporu i po dobu zbytku mého mandátu. Děkuji. Pane komisaři, děkuji vám mnohokrát a teď jsme si vyslechli jak pana komisaře, tak účetní dvůr a zahajuji tudíž rozpravu. Jako první se znovu přihlásil pan Píper. Ano, není to tak? Dobře, tak teď se dostane na řadu paní Gresle. Děkuji vám, pane komisaři, za vaši prezentaci. To znamená, příští rok ještě pevně s vámi počítáme proto bych mandát neomezovala předem. Lede, že byste chtěl kandidovat do Evropského parlamentu, pak by to bylo něco jiného tom případě bych byla ochotná tu zprávu od vás eh, převzít. No, já tak trochu přemýšlím nad způsobem, jakým byly agrární fondy doposud schopny reagovat na problémy. Já nemám pocit, že by se nereagoval na problémy, ale co mě tak trochu zaráží, je ta trva, to trvání těch problémů, kterou pořád suneme před sebou. Uh, já jsem, si, nech, já jsem si přečetla eh, zprávu účetního dvora srovnání 2003 a 2012 a tam stojí úplně stejné problémy, na které si stěžuje účetní dvůr i dnes. To znamená, jsme tady fet, chybo, fetišisti chybovosti. Eh, ukazuje se, eh, jak tady vlastně administrativa funguje. A když vidíme po deseti letech srovnání, tak vlastně to nefunguje. Pak bych se chtěla zeptat generálního ředitelství a komise, jak nakládá s, tím nefu- s tou nefunkčností. Za prvé pořád sází na zásadu naděje. Podle Mota příště to bude lepší, buď v tom novém víceletém finančním rámci, nebo s novou administrativou a tak dále. Já už tuto naději nemám, že se to zlepší, když v to budeme pouze doufat i když jako katolička doufám velice ráda, ale přece jenom tady je třeba zrealizovat nějaká opatření. Vidíme, že komise je vybavena Eh, vybavená určitou trpělivostí, protože tady pořád před sebou se stejné věci a přitom je rozdílně posuzuje. Máme tady členské státy, pro které se dělají akční plány a pro druhé se nedělají žádné akční plány. Moje první otázka by tady byla, jak propočítávají residual error rate? Nevím, já jsem se informovala, že za prvé tady nějaká přirážka 2% a na druhé přirážka 2%, procent nebo 8, 5%, abych se, abychom se přiblížili k otázce, proč například pro Bulharsko a Rumunsko se právem právem eh, dělali výhrady, aby se tam něco změnilo, proč pro ty země, které účetní dvůr zmiňuje od roku 2007, a sice Portugalsko, Španělsko a Itálie, 2011 ještě Rakousko, proč se tam nedělá nic? Souvisí to s tím, Eh, co se dostává ze zhora dolů. Jak věrohodný je ten systém, kde jednou je tam 2% přiraženo a jednou 5%. U těch z 5% se reaguje, u těch z 2% se nereaguje a výsledkem je, že se to pořád sune ten problém před námi, protože když se nic nezrealizuje, tak se nic nezmění. Já jsem se skutečně pokoušela to pochopit přes celý víkend, proč jedni to dělají a druzí ne. Otázka reputation risk, bulharská a rumunská. To beru okamžitě, ale tyto potential risk, které tady jsou pro Španělsko a pro Portugalsko, Portugalsko od účetního dvora poprvé v roce 2007 bylo zmíněno. A v účetní uh, ve zprávě účetního dvora z roku 2003 zmiňuje účetní dvor již problémy ve Španělsku s nedostatečným vymezováním LPS eh, trvale ozeleněných ploch. Eh, ve zprávě 2003 se Řecko, Bulharsko, v pozdějších letech se uh, zmiňují i země jako Bulharsko, Rumunsko. Odkud tedy tato nezměrná trpělivost komise a její přesvědčení o tom, že se to zlepší samo o sobě? Jak je to tedy s tím, že se některým ještě na to přidají 2% a jiným 5%? Co se týče dvouprocentní marži a těch, kteří mají pětiprocentní marži, no tak tady přece jenom máme rozdíl. Já tedy nechápu, proč stejné věci nebo podobné věci se pojednávají různým způsobem? To musím tedy říci, že to, co řekl účetní dvůr, že není třeba více kontrol, ale lepší kontroly, to je i náš problém. Máme 2,8 platebních agentur a otázka, 44 nebyla zodpovězena. A sice kolik deklarací, kolik prohlášení celkem komise měla a jaké výsledky tady byly pro certifikační orgány. A Ráda bych trvala na tom, že otázky 34 u Řecka je stejná otázka, jaká opatření nebyla připuštěna. Bylo by hezké, kdybychom dostali odpovědi na tyto otázky. Já bych tedy ráda řekla, že já za sebe E, tyto otázky ještě znovu si zpracuji, protože celá řada toho, na co jsme se ptali, bylo dost nedbalé, čili, jak bych to řekla, nebyly opravdu zodpovězeny, praví paní poslankyně. E, protože my jsme se ptali po problémech, a, ale e, tam nám byly dávány jakési systematické odpovědi, ale žádné odpovědi na konkrétní problémy. Otázka korektor či oprav. Máme-li tisíc denní, tak samozřejmě eh, postup eh, s opravami nebude věrohodný. Jak to tady všechno hodnotíte? Omlouvám se, že jsem hovořila tak rychle. Děkuji mnohokrát paní kolegyně Gresle. Celá řada otázek tady zazněla. Navrhuji, abychom přesto pokračovali dál. A nyní kolega Derek Wogen. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval panu zpravodaji za vynikající příspěvek, stejně jako Eh, za příspěvek účetního dvora a samozřejmě chci poděkovat také komisi za to, že eh, mezi nás pan komisar zavítal. Vím, že berete otázku chybovosti vážně, vím, že jste eh, se pustili do opatření tak, abyste situaci napravili. Hovořil se také o té zbytkové chybovosti, o nové jednotce pro sledování budoucnosti, a případně eh, také více kontrol. Takže vím, že tuto věc berete velmi vážně, ale přesto všechno mám to řadu otázek, které bych vám rád položil. Za prvé spíš obecnějšího charakteru, a týká se to eh, čistých oprav. Víme, že v zemědělství mm, je to tak, že toho se to týká a určitě se to objeví častěji v budoucnosti. U čistých oprav funguje to? Eh, vede to ke snížení chyb? Určitě by to bylo užitečné, kdybych to věděl, když eh, se pak budeme dívat na čisté opravy také na jiných částech evropského rozpočtu. A pak by mě zajímala ta změna metodiky, kterou eh, uplatnil účetní dvůr. Eh, vím, že pan komisař o tom také hovořil a, a hovořil také o zvýšení chybovosti pro 2020 Došlo tedy ke zvýšení chybovosti podle vás v oblasti zemědělství po změně metodiky ze strany účetního dvora? A pak eh, otázka k situaci členských států. Ehm, zaznělo hodně, eh, nebo byl tady velký důraz na odpovědnost a chybovost a odpovědnost členských států, například u rozvoje venkova. Je to otázka číslo 32. Jste hovořil o konkrétních nápravných opatřeních, která přijala celá řada členských států, aby řešili chybovost v rozvoji venkova. Mohli byste eh, uvést nějaké konkrétní příklady, příklady těchto opatření, které členské státy přijaly? A pak Ajax. Vy jste o tom také hovořil, stejně jako účetní dvůr. A myslím si, že většina lidí ehm, akceptuje, že Ajax je ehm, zdravým, dobrým systémem, ale je to systém, který je dobrý pouze pokud informace, které do něho vložíme, budou kvalitní a pokud tento systém budou členské státy řádně používat. A byl bych rád, abyste mi mohl uvést příklady toho, kdy si myslíte, že členské státy Ajax používají řádně, jinak řečeno nějaký příklad, ze kterého se můžeme poučit a mohli bychom ho potom přenést do eh, jiného členské státu, kde to tak řádně nepoužívají. Pan předsedající, děkuji. Lepchonši. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděk- přivítat komisaře Čološe a poděkovat mu za jeho vysvětlení. Já bych chtěl zde vyjádřit eh, své velké pochybnosti jako poslance, co se týče absolutoria, protože já se v tom skutečně nevyznám. Evropská komise používá koncept chybovosti, účetní dvůr používá koncept eh, chybovosti, komise reaguje v odstavci 3.10 tak, pokud je o tvrzení eh, účetního dvora, že je zjištěno, že nedodržování pravidel veřejných zakázek nutně neznamená, že čerková částka byla zneužita. Já vidím tu odpověď, ale o to tady nejde. Pokaždé, když žádáme určitě zda dochází k podvodům, tak říkají, že žád, na žádné nepřišli. A komise hovoří o zneužití prostředků. To vůbec nesouvisí. Evropská komise doplňuje. Komise zaznamená, že nižší hranice chybovosti odhadnuté určitým dvorem je pod Prahem významnosti. Co to znamená? V eh, kontrolních zprávách je tedy práh významnosti. Já věřím, že ve všech eh, po kontrolních postupech se přiblížíme k veřejným normám v oblasti auditu tak, aby parlament eh, mohl vědět, jaká je situace. Já to říkám zcela upřímně těžko si mohu dělat názor, protože je tu velmi málo vzorků, 180 vzorků, 180 průzkumů. Já nevím, kolik plateb provádíte, pane komisaři. To znamená včetně sdíleného řízení. Vše je ve vaší odpovědnosti. Sto, vzorek 180 eh, transakcí. Mně vždy bylo řečeno, že to je v souladu s normami a tak dále a tak podobně a Eh, taky jsem zaznamenal, že míra důvěry je 95% u, u druhého pilíře rozvoj venkova. Tedy to rozpětí 4,5 až 11,3. Říct tedy, mám 95% důvěru v rozpětí 4,5 až 11,3, to je obrovské. Pokud eh, účetní dvor si myslí, že máme 11%, tak to je nad ten eh, práh významnosti. A potom bychom, potom bychom museli odmítnout eh, něco takového a vyjádřit nedůvěru komisi. Pokud jsme pod Prahem, tak zase to je jiné. Já říkám, že skutečně mm, to, se mi to nelíbí a musíme revidovat náš způsob fungování. Komise a účetní dvůr má připravit konkrétní zprávu o sdíleném řízení a chybovosti. A tady je spousta informací, které jsou velmi zajímavé. Týkají se řízení. A pokud je o složitost, několik informací. Pane komisaři, já vám za to děkuji. Mohl byste eh, zopakovat politickou vůli Evropské komise zjednodušit své normy a předpisy. Já jsem eh, zvolen v kraji Korez, a zemědělci, když dostávají ty platby, tak se v tom vůbec nevyznají. Prostě eh, zemědělské komory připravují ty zprávy a oni, oni vůbec nevědí, co dostávají. Prostě je to tak složité a eh, vztahuje se to zejména k výpočtům, které, které jim úplně unikají. A myslím, že musíme tyto věci zjednodušit a můžete zopakovat uh, svou politickou vůli po zjednodušení. A poslední poznámka. Kladu si otázku, zda bychom neměli v našem pracovním programu předpokládat ve výboru eh, víceleté posouzení během eh, toho mandátu. Tady to děláme každý rok a eh, opravy chyb jsou prováděny vůči členským státům. To znamená, že v rozpěti několika let eh, zájmy Unie jsou ochráněny, ale měli bychom dělat eh, toto prohlášení o schodě vlastně leté, aby ta DAS byla několika leta. A máme tu 95% věcí, které běží dobře a u těch 5%, kde dochází k chybám, tak je třeba to vymáhat zpět a Nakonec ty ztráty rozpočtové jsou malé, ale lituji toho, že jsme neprovedli hodnocení víceleté. A závěrem tedy vám chci, pane komisaři, poděkovat za vaše odpovědi. Já jsem pochopil, že máte podporu Německa při vašem dalším mandátu spolu s, s Inge. E, za Francii se nevyjádřím, ale vidím, že Francie je předmětem celé řady oprav, tak nevím, jak to bude. To jsem samozřejmě žartoval ale děkuji vám za odvedenou eh, práci. Eh, nebudu to srovnávat s vaším předchůdcem, ale chci vám poděkovat za, za vaši práci. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Pane kolego Odi, to je francouzský šarm. A teď Jens Skajer, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k díku kolegyně a kolegů na adresu účetního dvora za jejich práci a panu komisaři za mm, to, co zde řekl. Pane komisaři, možná, že se budete tak trochu cítit jako křeček eh, v tom kole, po kterém velice rychle běhá, ale fyzika brání tomu, aby se dostal dál, či nám, aby se pohnul jinam. Vy Víte, že moje frakce byla velice spokojena s vaší eh, reformou zemědělské politiky a to, co se předkládal vy a eh, váš odbor, Eh, pak nebylo eh, příliš rozpoznovatelné v této reformě, kterou jsem podporovali do posud. To byl Evropský parlament, eh, který zlepšil celou řadu dobrých počinů a do té míry bohužel mikrofon přestal fungovat. Moje myšlenka s tím ne tak špar, šarmantním srovnáním Zda tedy proti vaší vůli eh, kolegové i z jiných výborů změní trošku ten vámi předložený program. V Německu se říká, že tato rozpočtová politika dostala červenou lucernu, to znamená varování, protože se tady vykázala největší chybovost a toto označení toho červeného světla samozřejmě teď znamená, že Evropský parlament pečlivo věnuje velice pečlivou pozornost tomuto tématu. Jsem rád, když slyším, že se dokáže ke znovu stahování pladeb. Jsem rád, že to jsou platby, které členské státy ztratily, o které přišly, protože to je něco, co v oblasti regionální politiky stále ještě zápasíme s komisí, jakým způsobem mají být prováděny účinnější finanční opravy i když 1,2 miliard, to je tedy ohromující číslo, ale ta doba trvání, ta je napováženou. Tady se připojí ke kolegyni Gresle, že to je dlouhý, dlouhý postup znovu stahování pladeb a my tedy doufáme, že se to zlepší. A na tomto pozadí mám dvě otázky. Regionální Generální ředitelství pro regionální politiku na komisi je, je mnohem rychlejší. Má smysl harmonizovat postupy mezi vašimi dvěma generálními ředitelstvími. Mohla by generální ředitelství pro zemědělskou politiku převzít know-how od toho, co dělá generální ředitelství pro regionální politiku už rok s poměrně mm, dobrým úspěchem? Druhá otázka. Včera jsme měli ne teda nějaký spor, ale zcela zjevné rozdíly s odhadem situace mezi mnou a komisařem Hánem, který byl velice hrdý na to, že 10 až 12 jeho eh, zaměstnanců byli v auditovém řízení, ale náš zpravodaj byl tím spíše zděšen. Otázkou je, kolik úředníků jsou v auditu v generálním ředitelství Agrid a urychlilo by to ta řízení, kdyby více zaměstnanců z generálního ředitelství Agri se zaobíralo auditem. A další otázka, tady bych si tak trochu vylákat z vašeho postoje. Kdybychom za vaší podpory přišli na nápady, jak můžeme eh, zrychlit postupy, jak rychle se domníváte, by se to projevilo v snižující se chybovosti. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. Otázky se tady kupí, ale mám ještě další přihlášky. není pan Mulder, prosím. Děkuji, pane předsedo. Celou řadu let tomu bylo tak, že pilíř 1 byl příkladem mm, rozpočtových postupů, protože měla chybovost pod 2 procenty. A loni poprvé e, to nevyšlo. Bylo to překvapení, protože všichni vždy říkali, že systém a jak je ideální, je jednoduchý, snadno se kontroluje, a jestliže je snadné něco ověřit, tak by mělo to být snadné také napravit. Ale nicméně tento rok to nefungovalo. Loni to nefungovalo a tento rok jsou výsledky ještě horší u plíře 1. Eh, odpovědí jsou eh, hm, ty trvalé pastviny, ale pokud ten systém je tak dokonalý, tak proč nebylo možné ho minulý rok opravit? A jaký byl skutečný důvod, že eh, znovu zde máme chybovost takovou, jakou máme a jak se dostat zpátky po ty 2%. No, pan předsedající, děkuji. Kolega uh, momentálně není v, v sále. Pane komisaři, máme tady celou řadu otázek, trefné připomínky členů výboru. Budete tak laskav a odpovíte. Děkuji. Nejdříve Pan People, Piper měl některé poznámky, já jsem na to odpověděl ve svém vystoupení, ale zdůrazním další věci. Vy jste hovořil o přístupu k jednotlivým členským státům. A v roce 2007-2008 jsme zjistili některé chyby a v roce 2013 narážíme na stejné problémy a ta doba je příliš dlouhá. Tady chci zdůraznit jednu věc. Hlavní cíl komise, když provádí své analýzy a audity, je poskytnout dostatečnou míru jistoty při čerpání evropského rozpočtu. A pokud ta jistota není taková, není přiměřená, tak podniká kroky. Za druhé, e, přístup komise je víceletý. A ten systém, který máme, umožňuje, že když zjistíme na základě auditu problém v členském státě, problém X, tak máme možnost provést opravy 24 měsíců me- dříve, tedy X méně 2. Proto právě chráníme zájmy, finanční zájmy Unie, protože pokud jsme zjistili v příslušném roce problém, ten problém mohl existovat o rok dříve, o dva roky dříve. Takže uplatňujeme finanční opravy při vypořádání účtu a členský stát je potom sledován po dobu jednoho nebo dvou let a zjistíme, zda ten problém byl vyřešen. To znamená, v období x plus 1, x plus 2 jsou uplatněny finanční opravy. Abychom zjistili vývoj situace v členských státech, je třeba se tím zabývat eh, v čase. A na jedné straně máme individuální přístup členským státům, které jsou předmětem kontrol, abychom zjistili ty problémy. A potom máme eh, výroční zprávu generálního ředitele, což vlastně pokrývá situaci během celého roku. A pravidlo také uvádí, že pokud chybovost nepřekračuje eh, tedy tu, eh, to, to dvo, ty procenta hmotných chyb, tak eh, nejsou vlastně vyjádřeny finanční výhrady, ale výhrady, které se týkají pověsti pokud zjistíme v členském státě, že eh, se vyskytuje tento problém eh, s pověstí, tak eh, se toho týkají také naše výhrady. A pokud stalo se, že to procento překročilo 2% po několika letech, a proč finanční výhrady nejsou vyjádřeny, když celková částka nepřekročila 2%. Za rok 2011 komise, podobně jak uvedl účetní dvůr, komise předjímala problém. A my jsme zjistili, že v analýzách účetního dvoru ta chybovost překračuje 2%, tak eh, jsme revidovali eh, vlastní systém hodnocení a výpočtu chybovosti. A zavedli jsme tam nové prvky a Zjistili jsme některé problémy a generální ředitel zavedl finanční výhrady tentokrát. Paní Gressle, některé členské státy mm, jsme zavedli výhrady na úrovni 5% a o jiných ne. Máme na jedné straně přístup na základě výroční zprávy a ve výročních zprávách ta chybovost celkově překročila 2% generální ředitel eh, vzal ty první členské státy, kde je vysoká míra chybovosti ve výpočtu a bylo zjištěno, že pokud odečteme tu chybovost eh, Francie, Bulharska a Polska z tohoto celku, tak průměr pro všechny ostatní by byl nižší než 2%. A tak jsme zjistili, že problém je u těchto členských států a generální ředitel tam eh, uvedl výhradu. Ale to neznamená, že u dalších eh, členských států by to tak bylo. Takže i když tam ta výhrada není uvedena ve zprávě generální ředitele, tak ty finanční opravy jsou uplatněny a ty opravy se týkají až té chvíle, kdy získáme přesvědčení, že problém byl napraven. A to se týká Portugalska, to se týká Bulharska, to se týká Rumunska. I když Rumunsko už tam tedy není uvedeno, ale Rumunsko uhradilo finanční opravy až do vyřešení problému. I když tam ty výrady mm, byly z důvodu pověsti, tak jsme mm, zahájili akční plán a plán byl realizován. U Portugalska poslední, dva poslední audity zjistily, že ten problém byl napraven a u Bulharska k tomu došlo také. Nedávný audit to zjistil. Ale generální ředitel by si přál provést další audit a vlastně použít k tomu opravený systém LPIS. Může to vypadat, že to trvá dlouho, ale ten mechanismus je takový, že čas potřebujeme, protože v roce 2013 hodnotíme eh, výdaje z roku 2011. A máme eh, možnost, pokud jsme zjistili problémy v roce 2011, tak jít eh, opravami až do roku 2009. První věc, kterou chci zdůraznit, je, je že záj, finanční zájmy Evropské unie je tyto zájmy jsou chráněny cestou neto finančních oprav. A to se týká prvního i druhého pilíře. Druhá věc. Máte pravdu, u některých případů naše nástroje až dosud nebyly dostatečné, abychom motivovali členské státy problémy napravovat tak rychle, jak to jde, protože uplatnění těchto oprav někdy trvá. Proč to tak dlouho trvá? Protože eh, ten automatický přístup má své meze. My jsme povinni vlastně dát možnost členskému státu, aby se obhájil, aby předložil argumenty, proč oprava, kterou uplatňujeme, nebo oprava, kterou uplatňujeme na základě námi vypočtené chybovosti, není správná. A členský stát potom musí prokázat, že ta chybovost je nižší a probíhá tedy dohadovací řízení a DG Agri provádí hodnocení a konstatujeme, že můžeme vlastně tyto fáze sloučit a zkrátit celé období a docílit toho, aby to rozhodnutí bylo maximálně eh, po dvou letech po zjištění problému. Ale posilujeme ten motivační systém pro členské státy nejen tímto mechanismem, který se týká eh, ochrany finančních zájmů Unie, a proto v loňském roce jsme rozhodli o zavedení do, nařízení, do, do finančního nařízení o SZP možnost eh, posílit eh, systém přerušení plavdeb. Bylo to u rozvoje venkova, ale ten proces byl velmi eh, těžkopádný, který nebyl efektivní. A teď na základě současného nařízení tu možnost máme. U rozvoje venkova jsme již začali používat přerušení plateb. A od roku 2014 eh, budeme u obou pilířů používat eh, přerušení plateb. U prvního pilíře to logické není, protože je to vlastně kvartální systém plateb, ale můžeme použít ten systém, když eh, běžná kontrola zjistí, že nastal. Takže teď máme vlastně ten motivační mechanismus. Eh, kromě toho, eh, některé problémy musí být eh, vlastně přizpůsobeny v rámci obsahu SZP. A nad rámec toho, co říkal pan Gajer, že během jednání jsme museli zavést některé prvky, které my jako komise bychom tam nechtěli z důvodu zjednodušení. Nicméně zcela jasně dochází ke zjednodušení v prvním pilíři díky zjednodušeným platbám, projektům a výpočtům u projektů eh, na základě paušálu a zavedeme do změny programu rozvoje venkova, které budou pro členské státy také kritérium ověřitelnosti v terénu těch eh, opatření. A podle prvního pilíře eh, celá řada důvodů těch chyb tedy ty trvalé zelené plochy a způsobilých ploch. Na základě definic, které jsme zavedli u trvalé zelených ploch eh, a vymezení těch způsobilých ploch, otázka té přílišné rigidity eh, pravidel v terénu, to, tento problém bude vyřešen, protože více než v minulosti oproti reformě v roce 2003, kdy se rozhodlo o uncouplingu, tak vlastně my budeme brát v úvahu eh, realitu těch, toho, té plochy. A u trvale zelených ploch eh, máme eh, za to, že někdy se ukáže, že ta pravidla mají vnitřní logiku a na základě těchto motivačních prvků které jsme zavedli do legislativy, se nám podaří zlepšit eh, situaci u chybovosti a díky systému, který máme u čistých finančních oprav, eh, i nadále chráníme evropský rozpočet a 1,1 miliardy euro představuje vlastně 2% výdajů na společnou zemědělskou politiku. A to je vlastně ta chybovost, která byla definována až dosud. A vidíte, že ty finanční opravy narůstají, protože ten systém funguje. Tedy zjišťují se členské státy, kde jsou problémy. A bez eh, těch výhrad ve výroční zprávě jsou eh, opravy aplikovány. Tedy finanční zájmy Unie jsou chráněny, ale je třeba také tedy působit na tu chybovost. A proč udělit absolutorium v této situaci? Já bych řekl, že zájmy evropského rozpočtu jsou chráněny tím mechanismem, který máme. A za druhé, komise podnikla jasné kroky pro zlepšení svého kontrolního systému, aby posílila odpovědnost členských států s posílenou úlohou certifikačních orgánů. Také jsme přizpůsobili náš systém auditu, abychom mohli lépe spolupracovat s certifikačními orgány. Máme i nové oddělení na DG Agri, které bude působit pouze v této části eh, eh, technické podpory a ověřování akčních plánů. A máme i nové mechanismy přerušení plateb, což nám umožňuje působit mnohem dříve a souhlasím s vámi, že snad společně bychom měli nalézt eh, způsob, jak posílit odpovědnost členských států, protože, jak účetní dvůr eh, řekl, když se zjistí v terénu chyby, které mohly být opraveny členskými státy, i když zdvojnásobíme počet pracovníků v auditu na DG Agri a my máme ředitelství, které se stará o audit na DG Agri ale nechceme zdůrazňovat pouze eh, tu represivní část. My jsme vytvořili nové oddělení, které bude působit vlastně v předstihu než dojde k auditu. A toto oddělení bude pracovat s členskými státy, s certifikačními orgány a s platebními orgány a pomůže jim vytvořit mechanismy kontroly eh, a vytvoření takových kontrolních procesů, které budou jednodušší a někdy, a účetní dvůr to zaznamenal, postupy členských států jsou příliš složité a nejasné a dochází k odlišnému výkladu mezi příjemcem a e, orgánem kontroly. Tedy všechny tyto prvky jsou zde přítomny. A paní Gresle položila otázky konkrétnější, já jsem mi částečně odpověděl. Jak ta reziduální míra je vypočtena? díky nové metodice DG Agri nevycházíme pouze eh, z ujištění generálního ředitele platebního orgánu a také vycházíme z kontrol členského státu, ale zavedli jsme i nové ukazatele kvality, které obsahují výsledky auditu provedeného DG Agri, které obsahují i výsledky auditu a kontrol prováděných účetním dvorem a všechny tyto ukazatele dohromady nám nyní umožní eh, provést eh, výpočet eh, reziduální rizikovosti chyb, který se blíží realitě. A to bude ještě posíleno od rozpočtového roku 2014 díky odpovědnosti certifikačních údanů, které budou znovu provádět reprezentativní vzorek u členských států, což my nemůžeme učinit. I když bychom dvojnásobili počet eh, kontrolních pracovníků, tak prostě nemůžeme provést eh, reprezentativní vzorek. A budeme spolupracovat eh, s certifikačním orgánem, abychom jim pomohli v tomto úkolu. Takže já jsem vysvětlil proč tedy dochází k odlišnému zacházení s členskými státy a proč jsou rozdíly mezi finančními opravami a výhradami, které jsou ve zprávě, protože ta finanční oprava ta je uplatněna bez ohledu na to, zda je tam výhrada, když zjistíme problém, protože náš systém ochrany rozpočtu nám, na, to, to po nás chce. Ale na druhé straně ta výroční zpráva představuje takový snímek situace a tam jsou tedy uvedeny ty finanční rezervy, když, eh, když to překračuje 2%, nebo je tam rezerva týkající se pověsti, pokud to není na úrovni 2%. Pokud jde o kvalitu kontroly z členských států, vy jste zmínila tu řeckou agenturu OKPP. E, Řecko mělo finanční opravy po řadu let a nyní začne splácet, protože i když tam bylo moratorium, akční plán nebyl zcela e, vytvořen, částečně nebyl vytvořen a my jsme požádali tedy uh, my jsme vlastně přerušili to moratorium a, a požadovali začát, za, začátek splátek, ale systém LPIS byl zcela přepracován Řeckém a Řecko platilo finanční opravy, ale také vlastně změnu toho systému. A systém LPIS je přepracován a Eh, máme pocit, že tam existuje dostatečná jistota na základě databáze, která byla vytvořena. A nyní jde také o to, eh, jak ta databáze je používána. A ty chyby se mohou objevit i v tom prohlášení příjemců. Ale orgán, který vlastně nám poskytne to ujištění za Řecko, bude certifikační orgán a nikoli platební orgán, který je vedle, který je nezávislý na platební agentuře. Pan eh, Vogan, jaký je dopad eh, změny metodiky účetního dvora. My jsme hodně jednali s účetním dvorem o těchto otázkách. A já jsem to říkal loni. My si nemůžeme dovolit eh, komentovat metodiku účetního dvora. Účetní dvůr má důvody, proč volí tu metodiku. A v některých částech eh, té metodiky máme za to, že to není správné nebo reprezentativní a sdělujeme svůj názor. Já jsem to řekl loni. Zavedení té ekokondicionality do chybovosti to si myslíme, že by k tomu docházet nemělo, protože ekokondicionalita není kritériem způsobilosti pro příjemce, aby měl přístup k přímým platbám. Účetní dvůr to upřesnil ve svých zprávách a dopad zavedení ekokondicionality 0,4% u druhého pilíře a 0,2% pilíře u, procenta u prvního pilíře. A u všech, ve všech dalších bodech eh, sdílíme názor účetního dvora u těch výsledků. A zejména se to týká to rozpětí, ve kterém se ty chyby vyskytují protože v našem výpočtu se nám podařilo zdokonalit naši metodu a tam se pohybujeme právě v tomto rozpětí. Pane Ody, vy jste odkazoval na otázku Eh, vzorku účetního dvora, na to snad zareaguje účetní dvůr. A pokud jde o specifické zprávy týkající se výdajů, my jako komise eh, se domníváme, že to právě činíme. Protože na jedné straně je ochrana finančních zájmů, na druhé straně eh, komise odpovídá za dosažení výsledků té, při aplikaci této politiky. Takže my jsme my neodpovídáme pouze za řádné využití prostředků, ale také za splnění výsledku. A u rozvoje venkova, pokud chceme eh, eliminovat veškerá opatření, která budou příliš složitá, tak hrozí, že se budeme držet toho, že u to nařízení nám zůstane, zůstanou tři, čtyři opatření, která jsou jednotně aplikována v členských státech a nebudeme schopni reagovat na politické cíle společné zemědělské politiky. Takže tam je určitý prostor, kde se musíme rozhodnout. Zda chceme pouze nízkou matematicky vypočtenou chybovost bez ohledu na politické cíle, anebo chceme také politické cíle, které budou eh, uplatněny a umožní eh, co možná největší ověřitelnost. A o to se teď snažíme. Pokud jde o práci a výměnu zkušeností mezi DG Regio a DG Agri. Pane Gajer, chci vás ujistit, že ta koordinace v rámci Evropské komise probíhá mezi veškerými DG, které sdílejí které, které pracují se sdíleným řízením s členskými státy a týká se to všech generálních ředitelství. Ale pro recovery a opravy byl tu určitý rozdíl. U zemědělství ty opravy jsou neto, čisté. A to, co získáváme zpět jako prostředky, se stává součástí rozpočtu EU a nevrací se členským státům. Tedy v rámci harmonizace v roce 2014 budeme nadále společně pracovat. Pane Muldere, pokud je o Ajax, já jsem ve svém úvodu řekl, že i nadále mám za to, že ten systém jako takový je dobrým systémem oproti systému plateb na plochu, který máme nyní. Proč nebyly problémy v minulosti a teď se problémy objevují? To, to, mé stanovisko vychází ze čtyřleté zkušenosti a ze znalosti, které mám o SZP za, od poslední reformy. A je to zajímavé zjištění, když eh, ověříte v roce 2003, 2002, 2004, Kontroly, které byly prováděny v terénu, vycházely z systému spojených plateb, na, tedy plateb navázaných na výrobu. Platilo se za plochy, které byly obhospodařovány a kde se pěstovala určitá produkce. A tedy riziko chyby u příjemce a kontrola, to bylo velmi omezené. Pokud eh, je plocha osazená určitou produkcí, tak je způsobila. Od roku 2003 a došlo k eh, uncouplingu, ty chyby se začínají vyskytovat 2005-2006, způsobilé plochy se ohromně zvýšily, protože ta plocha už nemusela být osázena, ale pouze způsobila jako plocha zemědělská tedy databáze se obohatila o plochy, které nebyly dostatečně vymezeny, protože vlastně zemědělci je nevyužívali. Stejně tak jako trvalé zelené plochy nebyly intenzivně využívány. A tehdy se začaly vyskytovat problémy, jak co se týče kvality parcely v rámci databáze a také identifikace v terénu. A dovolím si říci, že máme silnou naději, že ten problém bude vyřešen od roku 2014, protože v součas, podle současné reformy jsme revidovali definici trvalizovaných ploch a také jsme revidovali definici způsobilých ploch, aby eh, ta definice eh, parcel zemědělských ploch nebyla tak rigidní. A myslím si, že systém jako takový je dobrý, ale musíme zlepšit obsah databáze. A samozřejmě objem práce v tom, abychom zlepšili kvalitu kontrolorů i provedených kontrol. Děkuji. Eh. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Eh, Váš projev vyvolal okamžité reakce, takže nejprve pan Píper a potom paní Gresle. Děkuji vám, pane komisaři. Musím uznat, že odpovědi, které jste nám dal, No, byly přesvědčivé. A i co do obsahu, to či ono nám dodatečně osvětlilo lecos. Především chyby, které nalézáte, že se to potom datuje zpět a odpovídajícím způsobem se po poté postupy vypadají delší, než ve skutečnosti jsou. A to je pro mě velmi srozumitelné vysvětlení. Přesto Mám ještě velké problémy s tím, zda to, co mm, předpovídáte do budoucna, zda se to skutečně také tak stane. Mně je jasné, že v oblasti venkovského rozvoje, když hovoříme o zjednodušování, že budeme moci vymítit celou řadu chyb. Není možné, eh, abychom tady provozovali vracení deseti fenigů či cokoliv jiného. Tady myslím, paušály se jistě chybovost bude moci snížit. Ovšem 6,8% je rozměr ve srovnání s jinými politikami, který je příliš veliký. A zda skutečně nastane to, co jste řekl, nevím. My bychom z toho měli každopádně radost. Co mi však není vůbec jasné, to jsou ta prohlášení z vaší strany týkající se systému ploch. Já jsem autem jel, jezdil po Portugalsku, byl jsem ve venkovských oblastech v Německu eh, a vždycky, vždycky když zapnu GPS, a zmílím a ztratím cestu třeba někde v polích, mohu velice přesně vidět, a přitom to je GPS průměrného vozu, nejezdím žádným drahým vozem, tak mě pomůže navigace k tomu, abych věděl, kde právě jsem. A když potom mm, eh, bych k tomu vzal ještě systém jako Google Earth, tak bych tam eh, mohl skutečně jít až do podrobností, měl bych tam polní cesty a měl bych přes družici veškeré informace, které potřebuji. A proto mi to prostě nejde do hlavy a některým kolegům se asi bude dařit stejně jak je to možné, že v takových zemích jako Portugalsko a Francie od roku 2007 existují tyto deficity. Tomu prostě nerozumíme. Tady se bývalo mělo něco stát už dávno a očekáváme tedy, že do budoucna dojde velice rychle k uskutečňování lepších opatření. Dále tady máme docela vágní situaci, eh, jak jste řekl, že chceme od pětiletých postupů přijít na dvouleté postupy. Jak konkrétně chcete docílit toto zrychlení? To tedy alespoň mně není ještě tak celé jasné. To byly tady otázky, které jsem měl. Děkuji. Paní Gresle bych teď dal ještě slovo. Paní Gresle. Tedy už celý víkend bojuji s těmi všemi dokumenty. Já jsem se velice bedlivě dívala na zprávu generálního ředitele, dívala jsem se na všechny možné finanční zprávy a když se na to dívám, tak když říkám, že jsem se na to podívala, tak jsem to opravdu četla a snažila jsem se to pochopit. A chci se vrátit k LPS, trvalé ozeleněné plochy. Uh, to je jistě problém v mnoha státech. Pan kolega Kýpler o tom také hovořil. V Portugalsku je tento problém znám od roku 2006. Tam komise také vyslovila odpovídající výhradu v Bulharsku od roku 2008 a ve Francii od roku 2007. Od té doby tyto zem, v, tyto, v těchto zemích čekají plochy eh, k trvalému ozelenění, ačkoliv ještě takovými nejsou. To znamená dlouhou dobu už se ne, nejsme konfrontováni mm, e, s nějakou chybovostí, ale s úmyslem. Máme tady země, které úmyslně provozují nesprávné systémy, ale proč to dělají? Uh, samozřejmě, protože z toho budou mít zisk, když to budou takto dělat. V tom spočívá ten problém. To znamená, když, když se podívám na finanční opravy a na ta čísla, na ty sumy, tak je to prostě pod čarou naprosto směšná částka. To znamená v uvozovkách sankce, které jsou dávány prostřednictvím finančních oprav, jsou ve srovnání se zisky, které udělali členské státy nic. A to je přeci ten problém já to opakuju, já nechci mít ty peníze zpět, já chci, aby se změnil systém, protože jinak nemůžeme přece nutit jiné členské státy, aby to dělali správně. Otázka tedy zní, od kdy je komise informována o tomto zdánlivě systemickém problému a co jste proti tomu podnikli? To, co říkáte, finanční opravy, to není, že by se něco podniklo, to je v poměru k tomu zisku, který členské státy získávají naprosto směšné. Pro nás by bylo také důležité vědět, jaké členské státy jsou dotčeny tímto problémem a jak to je během jednotlivých let. My bychom rádi viděli rok po roku finanční konsekvence, finanční důsledky tohoto problému. Čili ještě jednou, mně je mezi tím jasné, že je to úmysl, to není chyba a to je problém, kterým se tady zaobíráme. A ještě se chci zeptat na jednu věc k Řecku. Já jsem byla sama s výborem pro kontrolu rozpočtu v Řecku a milí kolegové z Řecka, je mi to tedy líto, avšak vy jste řekli, že moratorium bylo pozastaveno, dobře, Jedná se o 25 milionů eur, které v září 2013 měly být splatné, protože LPS pořád ještě nefunguje. Víte, já jsem byla v Řecku v roce 2007 a 2010 a vždycky nám komise přísahala, že to funguje. Takže funguje to nebo to nefunguje? A budeme za tři roky zase ve stejné situaci, že řekneme, teď to funguje, ale předtím to prostě nefungovalo. A já se tady ptám, proč se nám lhalo? A teď říkáte, že tento problém je známý od roku 2006 a stále není vyřešen. Už v roce 97 byl tento problém známý, když tady byl zaveden ten mm, systém s LC, s, s LTIS. A má to být vyřešeno až v roce 2015, ale proč tady pořád proto teda si dávají peníze? Děkuji. Děkuji a nyní Jean-Pierre Ode. Oui, un, un de... Takže jedna věc eh, k uvaze v návaznosti na uh, vyjádření kolegyně Inge. Podle naší diskuse je vidět, že sdílené řízení je u konce s dechem. Bylo to možné, když nás bylo pět nebo šest členských států a dnes už to nejde. Já se přimlouvám k tomu, abychom minimálně provedli studii, uh, a aby prostě Evropská unie měla svou finanční e, složku. Členské státy dělají jenom to, co mohou. A pane komisaři, vy jste řekl zajímavou věc, vy říkáte, já nemám dost kontrolorů a budeme provádět, e, e, budeme se zabývat certifikací, ale během cesty jsem přesvědčen, že ty orgány nejsou nezávislé. Jsou eh, v autoritě ministra pouze, protože to, to řídí ministerstvo. A pokud jde o sdílené řízení, národní kontrolní úřady se tím zabývají a potom získáme ujištění od eh, nezávislých národních orgánů a ne úřadů, které jsou navázány na veřejnou zprávu v členských státech. Pokud zachováme sdílené řízení, tak budeme muset zkoumat, jak my budeme provádět eh, audit eh, této složky a naprosto souhlasím s Ingem. Děkuji, paní Kresla, asi něco zapomněla, prosím. Ano, pane komisaři, eh, já bych se ještě ráda vyjádřila k Rumunsku. Tady je závažná změna trestního práva. Politici jsou nyní imunní i v případě některých eh, trestně, v případu trestné skutkové podstaty. A mě by zajímalo, jak se na tuto situaci díváte, protože tady může být problém s některými evropskými fondy. Pan předseda, děkuji. Pokud se ještě někdo další nehlásí o slovo, tak já bych rád připojil svůj dotaz na pana komisaře. Pane komisaře, eh, z toho, co jste říkal, ale také z kritických dotazů některých eh, členů, Eh, vyšlo najevo, že problém u kontroly eh, rozpočtových prostředků spočívá v tom, že hm, ta legislativa, ze které vycházíme, je velmi složitá. Je tady mnoho plánovaných eh, zásahů a mě by zajímalo, jak se na to díváte. Hovoříte o vylepšení, ke kterým se nyní přistupuje, my máme novou zemědělskou politiku, která byla schválena a mě by zajímalo, jaká je vaše perspektiva. Bude to pro vás jako pro komisi jednodušší nebo naopak složitější? Alors, monsieur, euh, pane Pípr, pokud jde o druhý pilíř, jak snížit chybovost? Já vám to řeknu s rukou na srdci, já jsem to tak říkal už loni, pokud chceme zachovat politiku rozvoje venkova eh, s cíly, které budou reagovat na očekování jednotlivých regionů a členských států EU, podle mého soudu bude obtížné dospět chybovosti, která bude pod 2% se současným systémem výpočtu chyb. A já jsem rozdal seznám, eh, kde byly osvědčené postupy, dobré výsledky a i když mohou být považovány z důvodu veřejných zakázek, kde chybovost je 100%, tak ten konečný cíl byl dosažen. Takže tady dochází ke sporu. Pokud je cíl 2%, tak to bude obtížné. Ale chybovost musí být snížena i na základě tohoto vyjádření. Tedy 7% je příliš a je možné snížit tuto chybovost. Tedy jak toho dosáhnout, já jsem eh, poskytl určité eh, příklady horizontálních opatření, aby členské státy byly pozornější, jak jsou kontroly organizovány, protože Učetní dvo říká, že často ty chyby mohou být zjištěny a napraveny členskými státy a proto musíme mít jasné motivační eh, mechanismy, aby členské státy naplnily svou odpovědnost spoluzprávce ale to jsou často lidské chyby u těch kontrolorů, kde potřebujeme i donocovací opatření, abychom situaci zlepšili. A ta složitost je někdy objektivní, kdy jsme podnikli kroky v rámci SZP, abychom to zjednodušili. A nemohli jsme zavést povinnost zjednodušených nákladů nebo paušálních plateb pro některé projekty abychom eliminovali ta kritéria způsobilosti, protože kritéria způsobilosti u některých opatření jsou definována členskými státy. A tam by komise zneužívala své odpovědnosti a potom někteří ministři budou protestovat. A my tam bychom nebyli schopni schválit program rozvoje venkova, pokud ta opatření budou příliš složitá, nebo pokud členské státy nebudou využívat ty nástroje pro zjednodušení. A tak dlouho, jak budu komisařem, budu nést odpovědnost za zdržování programu rozvoje venkova, pokud ty prvky tam nebudou uvedeny. A to můžeme u druhého pilíře udělat. A i u schváleného programu, pokud ta kontrola není správně provedena, pokud nemáme toto ujištění, a já jsem to uvedl u dvou nebo tří členských států nebo dvou, tří programů, tak potom můžeme přerušit platby z týdne na týden a pokud to opatření nejsou přesvědčová, tak můžeme přerušit dlouhodobě ty platby. To jsou nástroje, které jsme neměli v minulosti a nyní je mít budeme u prvního pilíře, u toho systému parcel. Aniž bych eh, vstupoval do technických problémů, a vy jste mě ale vyprovokovali díky systému GPS na autě, je rozdíl mezi eh, systémem GPS z Google a to, co my požadujeme, pokud jde o vymezení ploch. A já to říkám eh, jako bývalý ministr členského státu. Když jsem byl ministrem, tak Rumunsko mělo finanční opravy, které muselo uhradit a my jsme provedli jasnou delimitaci, ale problém není ani tak definice eh, parcely, jaký vidíme na Google, protože deseti nebo víc, tedy parcela, která má desítky hektarů, vlastně neříká, zda ta půda je způsobila. A tam se objevuje problém, protože můžeme mít na určitém pozemku, kde je trvalé zelená plocha, a to vidíte v Portugalsku, ve Finsku, ve Švédsku, ve Španělsku, tedy pozemky, což jsou tedy pastviny a najednou jsou tam, objevují se tam stromy, další kus pozemku, kde, jsou, kde je tráva a potom zase stromy. A členské státy musí velmi často na základě současné definice eh, jasně vymezit tyto plochy pokryté stromy, skalami nebo balvany. A vytvořit ty přirozené hranice a tam se objevuje chyba a otázkou je i přesnost. A to, co my jsme udělali na základě současných nařízení, abychom zamezili těmto chybám. My nyní praktikujeme například eh, eh, ovce nebo eh, kráva se bude pást i mezi těmi stromy, pokud tam bude mm, něco ke spasení. Takže v mém výkladu, podle mého výkladu, je to způsobilá půda. Podle auditora to není způsobilá půda. A tam se objevuje problém a začíná narůstat chybovost. My jsme upřesnili definici trvale ozvaněných ploch a zavedli jsme právě tato fakta, která tam nebyla v roce 2003, když došlo k eh, uncouplingu a eh, trvale zvané plochy se staly eh, způsobilými. A v faktech přenesené působnosti jsme navrhli desetiprocentní rozpětí, když členské státy delimitují právě tyto plochy trvale zvaných ploch a použít i tyto plochy, které jsou vlastně v té šedé zóně o kterých někdy tvrdí, že tam mají být a jiní, že ne. A z tohoto důvodu jsem řekl, že od roku 2014 eh, říkáme, že budeme moci eliminovat právě toto riziko, eh, které může způsobit špatný výklad. Ty problémy byly opraveny a tady reaguji na paní Gresle. Proč Portugalsko a další členské státy, Bulharsko, Rumunsko, Řecko eh, prošlo tam ty problémy od roku 2007. Od roku 2007, jak jsme byli schopni rozpoznat tento problém, ty problémy byly řešeny tím, že se vlastně ty ty, ty parcely opravo, tedy popis parcel opravoval a je to drahé na úrovni celého státu. A nebyli jsme schopni to fyzicky vlastně provádět a provést tu digitalizaci parcel za jeden rok. Uh, když členský stát má problém s parcelami, tak eh, požádáme, aby provedli znovu ten inventář alespoň v jedné třetině za rok, ale provést to celkově u členského státu to může trvat dva nebo tři roky. A během celého období dvou, tří, čtyř let ten příslušný členský stát bude platit finanční opravy. Řecko platilo v průměru tohoto období asi 6 plateb, které měli dostat zemědělci, tak 6% se vracelo do národního rozpočtu. Vy teď říkáte, že ta chyba může překročit 6%. I účetní dvůr zjistil při svých kontrolách, že to překročení může být o několik metrů u jednoho pozemku. A nejsou to chyby, které jsou až tak patrné. A ten problém se týká interpretace způsobilé plochy. Zda, a proto říkáme, z, pokud eh, členský stát chce klamat, tak může klamat, ale eh, probíhá i stoprocentní administrativní kontrola u těch parcel. A eh, těžko se dá klamat v tak velkém rozsahu ale může to být eh, tam, kde definice způsobilé půdy není úplně jasná. A ta interpretace může být na základě špatné vůle nebo nepochopení. U Řecku ten systém, tak jak byl auditován DG Agri, ty parcely byly úplně předělány Řeckem a teď alespoň ta databáze nám dává jistotu, že je to správné. Měli bychom být opatrní tam, tam, kde kontroloři využívají tyto prvky v terénu. Ale trvalo to nějakou dobu. V Řecku to trvalo tři roky minimálně, než se to celé předělalo než se to znovu zdigitalizovalo. A jak vidíte, Řecko, i když ta rozpočtová alokace je mnohem menší než třeba u Francie, tak ta finanční oprava je skoro stejně velká jako u toho, co uhradí nyní Francie. Právě z důvodu kumulace těchto věcí. V Portugalsku je to stejné. Tam, kde byl problém identifikován, tam jsme požádali o přepracování těch parcel a trvalo to roky. A když v té zprávě, kterou jste si přečetli, Portugalsko nebylo viditelné, protože tam byla výhrada, existoval ten akční plán a další kroky, které běží od roku 2007 až do dnes. A myslím, že jsme vám zaslali tabulku, kde jsou výpočty těch oprav urazených každým členským státem od roku 2007 až do dneška a akční plány, které následovaly. Částky získané zpět, zda jsou směšné nebo ne. Miliarda euro, přes miliardu euro, já nevím. Já nevím, jestli to je směšné. Já eh, říkám, že to je eh, v korelaci s chybovostí, která byla zjištěna. A jedna miliarda eh, ročně některé členské státy platí více a některé malé členské státy platí více, pokud ten problém je větší u nich než u jiných velkých členských států. 50 miliard eh, na SZP. Ale ta chybovost byla také 1-2%. Jedna, ne... jedna miliarda ku 50 miliardám, tak jsme na úrovni 1 nebo dvou a uvidíme, ty opravy u let 2010, 11, 12 budou nahoru, to už vidíme nyní. A u některých členských stát, některé členské státy začínají chápat, že to něco stojí. I když eh, to není ten minister, který chybu udělal v, v uvozovku. Ten to, ten to neplatí. Tam dochází k tomu posunu, ale platí to členský stát. A to, že my vlastně ten odstup časový snížíme, tak eh, ty platby budou nabíhat rychleji. Pan Píper, jak to zkrátíme? Některé fáze v tom procesu budou eliminovány. To znamená, že my eh, eh, DG Agri provedl analýzu dokumentů a některých výpočtů a pak tam je ta kontradiktorní fáze, kdy jednáme s členskými státy a některé členské státy chtějí více času, aby eh, předvedly nové vzorky a eh, přesněji vlastně uvedly ty škody a tu chybovost. A často jsme poskytli pružnost členským státům, by se mohli obhájit a to uděláme nyní vlastně to, že zkrátíme to období a sloučíme některé etapy v těch analýzách abychom mohli rozhodnout rychleji než předtím. Takže v našem administrativním postupu to zkrátíme a dáme minimální čas členským státům, aby se obhájili, aniž bychom to protahovali, aby se mohlo rozhodnout později. Pan Odi Eh, přednesl určité návrhy. Já myslím, že třeba o tom jednat na politické úrovni v parlamentu a v radě. Tedy jak může komise zajistit eh, sama o sobě nižší chybovost, když eh, odpovědnost je sdílena s členskými státy, probíhá zde společné řízení, máme 28 členských států a ne 12 nebo 15. Je to reálná otázka. Protože my nemůžeme nedůvěřovat nezávislému orgánu členského státu. Protože eh, pokud už nebudeme důvěřovat členským státům, tak si kladu otázku vlastně, co je to Evropská unie. Eh, Evropská komise je pouze nástrojem v rámci Evropské unie, kterou zastupují členské státy. E, Rada má odpovědnost v politickém rozhodování, včetně společné zemědělské politiky. A pokud ponecháme odpovědnost členskému státu, tak komise nemůže nedůvěřovat nezávislému orgánu. My se musíme ujistit, že certifikační orgán není podřízen generálnímu řediteli platební agentury, ale pokud je podřízen vládě, která odpovídá a jde také o její prostředky, tak my prostě nemůžeme toto spochybňovat jako komise. A tady si může klást eh, parlament eh, některé otázky. Bude nová SZP eh, jednodušší či složitější? Pane Tojrade, můžu vám říci, že jsme jasně podnikli kroky směrem ke zjednodušení u rozvoje venkova, já jsem to uh, zmiňoval, zjednodušené náklady, které mohou členské státy využít a často ta složitost pramení z nejasné definice. Teď máme jasnější definice, přesnější definice, celou řadu věcí v druhém pilíři, které umožňují členským státům zjednodušit věci. Eh, v prvním pilíři eh, jsou prvky, které neexistovaly například ozeleňování. Ale také jsme definovali ozeleňování tak, aby mohlo být kontrolovatelné. A to je nejdůležitější. Mít možnost eh, kontrolovat to, co jsme doplnili. A musíme tyto prostředky vykázat u přímých pladeb pro zemědělce. A i ve veřejné diskusi zaznělo, že zemědělci musí mít větší odpovědnost, co se týče zprávy eh, přírodních zdrojů. My jsme tam zavedli greening, ozeňování a my požadujeme po zemědělcích, aby to bylo dostatečně jasné, aby se to dalo ověřit. Co se týče definice způsobilých zemědělských ploch, nejen u trvale ozeleněných ploch, ale zejména, protože tam byl ten problém, a o těch dalších ploch také. Naše definice je nyní mnohem přesnější než v dřívějším nařízení, což nám umožní zajistit kontrolu, která by měla být eh, jednodušší. Takže tady u těchto věcí vám to mohu říci a pokud bude potřeba, tak to dám i na papír. První pilíř, druhý pilíř, co je jednodušší, co je jasnější oproti stávajícím předpisům. A paní Gresle, pokud máte stále pochybnosti k Řecku a k tomu, co Řecko zaplatilo a jaká je kvalita jejich katastrálního systému, tak se můžeme tím zabývat. U Rumunska. Rumunsko mělo problém s katastrem na začátku mého mandátu a Rumunsko platilo finanční opravy a také to museli, museli svou databázi LPS předělat. A my nyní zjišťujeme díky auditu, že u prvního pilíře ten systém funguje. U druhého pilíře DG Agri zjistila problémy u aplikace některých opatření a parita kontroly a postupy u definic a kritérií způsobilosti a kontrol, které byly provedeny. A e, Rumunsko mělo přerušené platby u některých opatření rozvoje venkova. A audit eh, DG Agri provádí kontroly u některých opatření, kde jsou pochybnosti a kde asi eh, zase dojde k výpočtu finanční opravy, která bude placena u druhého pilíře. U prvního pilíře, jak už jsem řekl, na základě našeho auditu můžeme říci, že ten systém teď funguje a ty problémy jsou definovány díky kvalitě kontroly a opravy tedy jsou uloženy. U prvního plíře to bylo minimální, protože to nesouviselo se systémovými problémy. U druhého pilíře naproti tomu ta situace je velmi pečlivě sledována u konkrétních opatření, kde jsme zjistili problémy. OK, merci beaucoup. Dobře, děkuji. I s ohledem na to, kolik máme času, tak jsme malinko pozadu, ale přesto všechno bych se chtěl zeptat, zda eh, zástupci účetního dvora si nepřijí něco doplnit. Pane Kubiku, prosím. A velmi stručně, dámy a pánové, a tři vysvětlení a závěrem ještě jedno konstatování, jeden závěr k metodice. Uh, Eh, pokud o tu metodiku, tak jsme nezměnili nic eh, u kapitoly 3 a 4 u výroční zprávy, to znamená výsledky 2011 a 2012, tak eh, ty jsou naprosto srovnatelné. Pokud jde o vzorky, tak se můžete podívat na poznámku pod čarou 21, kde účetní dvůr počítává své odhady na reprezentativních vzorcích, jde o nejlepší možný odhad a máme důvěru ve výši 95%, že chybovost eh, se pohybuje mezi tou horní a dolní hranicí chybovosti. A plné vysvětlení té metodiky máte v příloze 1.1, kapitole 1 této zprávy. K Ajaxu. Ajax nadále má poměrně nízkou chybovost. Podívejme se například na třetí pilíř eh, eh, z SZP a z ostatních chybovostí, tak tady v případě Ajaxu je to výrazně nižší. A je třeba pamatovat na to, že žádný systém netrvuje, netrvá věčně, je vždy zapotřebí ho udržovat a vyhýbat se tomu, co jsme uváděli v naší zprávě, a sice negativní dopad Eh, který vyplývá z nepřesné databáze. Tomu se musíme vyvarovat. Ještě jeden závěr. Eh, těším se na další eh, lepšení v řízení zemědělství, zejména v případě provádění doporučení účetního dvora. Pan předsedající, děkuji. Paní kolegyně, prosím. Já bych chtěla upozornit na to, že v případě rozvoje venkova, tak ta spodní hranice chybovosti je pod dvouprocentní hranicí, eh, nad dvouprocentní hranicí, pardon. A závěrem bych chtěla říci, že velká část odpovědí pana komisaře eh, reaguje na nedostatky, které jsme poznamenali, ale všimli jsme si, že akční plán a mm, obecřetnější přístup k finančním opravám by skutečně pomohl snížit naši chybovost. A chtěla bych říci, že účetní dvůr bude věnovat věcem náležitou pozornost a mohu vás ujistit, že se tím budeme opravdu zabývat. Pan předseda, děkuji. Pan zpravodaj, pane Pípře, máte na závěr ještě nějaké připomínky? Já bych chtěl poděkovat za velice bohatou a podle mě férovou diskuzi všem panu komisaři i kolegům a v dalších týdnech určitě budeme mít ještě eh, příležitost se zabývat podrobnostmi. Děkuji. Pan předseda, a pak tady všem děkuji. Děkuji panu komisaři Čolosovi za rozpravu a tímto můžeme uzavřít tento bod našeho pořadu jednání. Děkuji.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 liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Milé kolegyně, milí kolegové, prosím vás, abyste se přesunuli ven, pokud chcete něco probrat. A prosím všechny laskavě o to, abychom eh, se mohli pustit do práce. Pokud tady máte něco, co chcete eh, probrat, tak to proberte prosím venku. My budeme pokračovat v našem pořadu jednání. Eh, další bod na naší agendě studie o vyřazování jaderných elektráren z provozu. Spravodajem je pan Geyer. Já mu nyní udělím slovo. Herr Schmidt und panu Schmidtovi a jeho kolegyni Kdo z vás začne? Paní Ustohalová nebo pan Schmidt? Pan Schmidt. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Děkuji za příležitost eh, tady odprezentovat výsledky studie před vaším výborem. Rád bych vám poděkoval za pozvání a budu se snažit být co nejstručnější. abych neplýtval vaším časem. Jmenuji se Gerhard Schmidt, jsem z Institutu ECO a byli jsme pověřeni eh, výborem pro rozpočet, abychom vypracovali studii. Cílem studie bylo identifikovat, eh, popsat a charakterizovat eh, osvědčené postupy, a to pro vyřazování elektráren z provozu v Evropě. Dalším úkolem bylo pochopit, popsat a porovnat eh, projekty vyřazování z provozu v Bulharsku, Litvě a Slovensku. A tady jde o projekty za podpory Evropské komise a měli jsme je porovnat eh, s, osvědčím, s osvědčenými postupy. A závěrem, a to je ta klíčová věc, jsme z toho měli vyvodit závěry, jak věci zlepšit a měla se týkat těchto projektů vyřazování z provozu. První úkol nás dovedl k následujícím výsledkům. Ukázalo se, že v Evropě eh, prochází momentálně 88 eh, elektráren procesem vyřazování z provozu. Je to velký počet reaktorů, různých rozměrů, různých typů. Většina z nich se nachází ve Francii, Německu a Spojeném království. Doba fungování těchto reaktorů je opět velmi široká, od několika málo let. U některých je to více než 40 let, to se týká několika málo případů. A z těch 88 reaktorů jich pouze 8 eh, bylo plně vyřazeno z provozu. Takže zajímavá věc na tomto je, že ne mnoho z těchto projektů je skutečně eh, dotažena do úplného konce. A podíváme-li se tedy na výsledky a na náklady, které to sebou nese. tak e, zatím nemůžeme tyto věci ještě e, s plnou odpovědností zodpovědět. E, připravili jsme si několik příkladů, na které se podíváme podrobněji. Jde o Electricity de France. Tam provádí vyřazení z provozu devíti reaktorů. Je to společnost, která je na burze, ale většinový podíl v ní má stát. A jde o vyřazení z provozu devíti reaktorů. Ten proces probíhá od roku 2002, to znamená již 11 let. Další příklad je Energiewerk Nord. To je mm, mm, státem vlastněný podnik v Německu, federálně eh, vlastněný. Vyřazuje se tam šest reaktorů ten typ reaktorů je srovnatelný s reaktory ve Slovensku, na Slovensku a v Bulharsku. A třetí příklad je Sellafield Limited, to je velká společnost ve Spojeném království. Spravuje ji Národní agentura NDA a vyřazují z provozu velký komplex celé řady zařízení. Jaké jsou osvědčené postupy, jež jsme identifikovali? Je nutné plně restrukturalizovat a vypracovat eh, nebo vybudovat eh, k tomu určené organizace, které jsou potom optimalizovány pro vyřazení z provozu. To znamená, máme tady jednak tu provozní část a jednak eh, vyřazování z provozu, to jsou ty dva úkoly. A e, ta optimalizace proběhla jasně v případě francouzského podniku eh, e, EDF a také v případě EVN v Německu. Tam došlo k úplné přeorganizaci organizační struktuře, tak aby to odpovídalo tomu úkolu vyřazení z provozu. Místo toho, aby se pokračovalo eh, v té původní organizační struktuře, která tam fungovala, když byly reaktory v provozu. A ta druhá věc, kterou jsme ve své studii identifikovali, bylo, že je nutné úzce eh, kontrolovat rozhodnutí eh, na úrovni řízení. Je zapotřebí, aby tu kontrolu prováděla silná instituce, která se bude zabývat podrobně každým rozhodnutím řízení. A měla by tato rozhodnutí kontrolovat. Eh, tak tomu bylo v EVN, tam to bylo Eh, spolkové ministerstvo financí a v případě EDF to um, tam šlo o vedoucí pracovníky společnosti na burze. Další věc, kterou jsme identifikovali, je, že zapotřebí eh, spustit eh, nástroj obsáhlého projektového řízení a neustále na tom pracovat a to během té fáze vyřazování z provozu. Jde o naprosto odlišnou fázi, než je fáze fungování reaktoru. Tam v té fázi fungování existuje manuál a každá činnost je v manuálu, pops, manuálu popsána a lidé se musí těmi, podni, těmi pokyny velmi přesně řídit. V případě vyřazování z provozu je situace úplně jiná. Žádné manuály neexistují, neexistují žádné normy. Technologie, která by se používala. To znamená, spuštění eh, projektového řízení eh, jsme identifikovali jak ve Francii, v EDF, tak v Německu, v EVN. A podrobně jsme ve své studii toto projektové řízení také popsali. Čtvrtá věc, která stojí za zmínku, je to, že mm, vyřazení z provozu eh, vyžaduje zachování interní pracovní síly, která původně v reaktoru působila a je zapotřebí eh, využít znalosti a zkušenosti těchto pracovníků jde o zařízení, jde o znalosti daného zařízení, ale je zapotřebí eh, dané pracovníky rekvalifikovat eh, tak, aby to odpovídalo novým úlohám v rámci vyřazení z provozu. Co jsme udělali potom? Tak jsme eh, tyto čtyři body porovnali se situací v Bulharsku, Litvě a na Slovensku. Doufám, že vidíte na snímku, že graf je barevný. Vidíte tady pět bodů. Jde o organizaci řízení, národní rámec a s výjimkou Slovenska, tak Projektové řízení a řízení rizika představují velký prostor pro zlepšení. U těch zbývajících bodů, to znamená ehm, odhad nákladů, ehm, regulační přístup, tak to jsou oblasti, kde eh, je vykazovaná velká úroveň spolehlivosti, ale je možné některé věci zlepšit také například na úrovni pracovníků. Při tomto srovnání jsme zjistili, že by bylo možné lépe rozvinout národní rámec ve všech třech zemích. A nejvíce se to týkalo Bulharska a Litvy. Zjistili jsme, že národní organizace, které by měly být plně odpovědné za vyřazování z provozu, nejsou zorganizovány optimálně tak, aby mohly vyplňovat, tak mohly naplnit svou úlohu odpovídajícím způsobem. A ve e, většině projektů vyřazování z provozu je možné zlepšit projektové řízení. Došli jsme k, devíti, k osmi doporučením. Na ty se můžete podívat podrobně, e, jsou rozepsány ve studii. Týká se to zejména bodu 8, kde jde o dosažení jasného rozdělení odpovědností, a to pro všechny strany. které jsou zapojeny do tohoto úlohu, do tohoto úkolu. Všechny strany by měly mít předělenou jasnou odpovědnost, jasné kompetence. Nyní vidíte snímek, na kterém je náš návrh restrukturalizace, jak přeorganizovat úroveň řízení Eh, u národních eh, agentur nebo organizací pro vyřazování z provozu. Eh, jsou tam podrobné informace o tom, kdo by se měl ujmout vedení v případě přijímání rozhodnutí a na jaké úrovni rozhodování. Jde o strategickou úroveň rozhodování, dále operační a operační rozhodnutí by měla eh, být prováděna na řídící úrovni organizace a naopak strategická rozhodnutí je třeba přijímat na úrovni eh, státní zprávy a Evropské komise. Takový je náš návrh pro restrukturalizaci těchto projektů vyřazování z provozu. A jsme si jistí, že tato restrukturalizace může vést ke zlepšení řízení a to v dlouhodobém horizontu. Děkuji za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, pane Šmite. Děkuji vám za představení podstatných výsledků studie a nyní dovolte, abych dal slovo. Ne, účetní dvůr nechce slovo, takže pan zpravodaj. Snad pan zpravodaj, pane zpravodaje, prosím, pane Gajere. Ano, děkuji vám. A pane Šmite, vy a vaši spolupracovníci jste v této studii zvířili mnoho prachu. Tedy stanovisko Evropské banky pro obnovu a rozvoj v angličtině to řeknu snáze než v němčině. E, to jsme tady posílali a e, nechávali kolovat a i vaše reakce na to e, se postarala o rozruch a ukázalo se, že se vyplatí, abychom se zaobírali tímto tématem. Protože tam, kde se zvíří prach, předtím tento prach něco skrýval a na to se musíme teď bedlivě podívat budeme tedy chtít ne dospět do takové situace, abychom se stali arbitry mezi jednotlivými stranami a institucemi, ale myslím to tak, že se musíme podívat do důsledného hodnocení této situace politicky a vnitropoliticky. v brzy zahajovaném novém víceletém rámci Máme zase 840 milionů euro pro tyto záležitosti ze strany EU, jak se tyto peníze budou spravovat. To pochopitelně je otázkou, kdy se pokoušíme eh, zasáhnout řídícím způsobem do budoucnosti v našem výboru pro kontrolu rozpočtu jsme objeli všechna tři stanoviště. Já jsem bohužel měl možnost být jenom eh, v těch dvou, ale kolegyně a kolegové navštívili i Litvu a Slovensko a byli i v Bulharsku. To znamená, že jsme si mohli vytvořit určitý celkový obraz a teď to musíme politicky vyhodnotit. Já bych se chtěl věcně ještě doptat na něco. Vy jste ve studiu psali, že chcete vycházet z nejlepších případů osvědčených postupů ve Francii. Ne, že jste to vyněli, promiňte, říká pan zpravodaj. Teď jsem trochu zmaten. V závěru jste vyňali jednu oblast osvědčených postupů. Pan řečník hovoří bohužel bez mikrofonu. Musíte si ale zapnout mikrofon, abyste mohl zareagovat. We have not described three aspects. Ehm, zkoumali jsme tři aspekty, které jsme posoudili v této prezentaci. Ale máme to podrobně v té studii uvedeno takže je rozdíl mezi tou prezentací, která by měla být stručnější, a tou celou studií. Ale podrobně jsme se zabývali eh, francouzským a německým případem. A téměř stejnou měrou, tedy u obou případů. Eh, Dobře. V tom případě otázka osvědčených postupů. Teď se budu tedy odkazovat na ten závěr řízení. Tady jste napsali, že příklad ze Spojeného království v angličtině napsáno Les Merits, má tady méně zásluh pro studii. Možná, že byste mohli ještě krátce mm, speciálně vysvětlit, v čem tady spočívá ten podstatný rozdíl. Potom je pro mě ještě důležité vrátit se k bodu týkajícího se nejasných odpovědností. To je také bod, kterému jste se měli věnovat, kterému jste se také věnovali, na to poukázala vlastně poslední folie. My jsme měli dojem, a tady by pro mě bylo důležité, jak to hodnotíte vy, my jsme měli tedy dojem, že mezi těmi třemi sledovanými projekty odpovědnost a tím také řízení přímo na místě bylo nejlépe realizováno na Slovensku. Tím, že ten úřad tamní, který se stará o jadernou elektránu v Bohonicích, tím, že je to státní podnik, jsou tu samozřejmě silné stránky i slabiny. Silná stránka spočívá v tom, že řízení je centralizováno a tím pádem v jedné ruce a riziko by však mohlo spočívat v tom, že jako státní úřad by v případě závažném nemůže být to řízení, nebo nemohlo by být toto řízení jaderné elektrárny nezávislé na vládě. A obavu vyslovila v tomto ohledu paní Gresle, která řekla, že při výpisu veřejného výběrového řízení není jasné, co se s těmi penězi děje, protože pro počet nákladů v tomto podniku se možná neorientuje tak silně na soukromo ekonomické znaky, jak jsme tomu zvyklí nebo jak bychom to očekávali od soukromých podniků. A tady bych velice rád slyšel vaše hodnocení, jak to, slyší, jak to vnímáte vy eh, v rámci tedy pro a proti tak centralizovaného úřadu. A s velkým zájmem jsem si vyslechl, že navrhujete v doporučeních dospět k oddělenému financování. To je otázka, kterou bych formulovala spíš na adresu komise a na adresu účetního dvora. Máme vůbec právní základ pro takovou konstrukci? Seite ähm, an Instrumenten von der Nebo jaké nástroje bychom eventuálně měli vyžadovat od komise, aby takový návrh mohl být uskutečněn? Děkuji vám mnohokrát. Ano. Chcete na to přímo odpovědět, prosím pěkně. Vergessen. Um, já si nemyslím, že je relevantní, zda organizace je strukturována jako soukromá společnost nebo jako státní agentura. V obou případech EDF a NV měly jinou strukturu, odlišnou strukturu, ale byly organizovány stejně efektivně. Takže to, že ministerstvo financí vlastně kontrolovalo strategická rozhodnutí vedení té, toho podniku, nebylo důsledkem, nemělo za důsledek eh, neefektivní eh, strukturu pro to vyřazování z provozu nebo neefektivní externí práce, které by museli vlastně, které by měly zbytečně vysokou cenu. Tak tomu nebylo v Německu, kde vše, vše byly podniky státem vlastněné a státem kontrolované. A stejně tak tomu nebylo ani v EDF, kde ta společnost je částečně soukromá. není nutné, aby stát kontrolo, aby státem kontrolované agentury pro vyřazování z provozu vedených reaktorů byly méně efektivní než soukromé. Závisí to na tom, jak eh, eh, je strukturováno, jak je strukturována ta instituce. Pokud ta eh, společnost má vysokou míru pravomocí při operativním rozhodování, tak, tak rozhodují a optimalizují. Pokud tomu tak není, tak eh, kontrolní agentura, ministerstvo obvykle, které je eh, pod kterou, kterou ovládá ta organizace, tak tu práci dělá také. A kontroluje management eh, té organizace a eh, řeší i podrobnosti. My jsme z pravidla zjistili, že u EDF a ENV tam platí pravidlo, dejte maximum s vlastními pracovníky a dělejte co nejméně práce s externími konzultanty, protože je mnohem efektivnější eh, vlastně provést rekvalifikaci své pracovní síly a nechat je naplánovat práci a provádět tu práci a věci jako a, věc, a podobné věci. Tedy takže jde o to vlastně podrobně zkoumat eh, tu s strukturu té organizace, která provádí vyřazování, než eh, systém veřejných zakázek, což probíhalo v obou případech, v Německu i v Francii, ale ve velmi malé míře. Takže to je jeden z faktorů, eh, který způsobuje, že u těchto příkladů je to efektivnější než například ve Spojeném království, kde to vlastně udělal dodavatel a nakonec eh, vlastně jediným kontrolním orgánem je agent, Národní agentura pro vyřazení eh, z, z provozu a vše vykonává vlastně externí konzultant, kde jehož odpovědnost je velmi malá za špatná rozhodnutí a za celkový objem práce a za negativní výsledky jeho práce. As concerns the... Co se týče tedy co se týče společných kon, eh, projektů, které jsou kontrolovány Evropskou komisí a členskými státy, to je cený postup, který eh, posiluje zájem národní agentury, aby postupovala efektivně. A Javis na Slovensku se obírá touto cestou, protože Většina vedlejších projektů na Slovensku je ve skutečnosti eh, kontrolováno eh, společně Evropskou komisí a Slovenskem. Takže to je jeden z faktorů, že vlastně Jarvis je nejefektivnější z těch tří organizací, které řídí vyřazování z provozu. Děkuji mnohokrát. A teď tedy eh, člen účetního dvora, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám za to, že jste nás pozval na toto zasedání a tím nám poskytl možnost eh, zaujmout postoj k této studii a obecně se vyjádřit k této otázce z našeho pohledu. Než tak učiním, dovolte, abych ve jménu svém i ve jménu účetního dvora poděkoval vám i panu zpravodajovi Gajerovi, jakož i všem členům výboru pro rozpočtovou kontrolu za to, jak za prvé tuto rozsáhlou studii Ekoinstitutu eh, vyřazování jaderných elektráren zpracovali a dnes dali na program. Tato studie přinesla nejenom důležité konstatování a doporučení eh, v souvislosti s vyřazováním jaderných zařízení na Slovensku, v Litvě a v Bulharsku, ale může být použita jako příručka při budoucím vyřazování jaderných elektráren v jiných zemích Evropské unie. Vidíme, že už 88 jaderných reaktorů je odpojeno a nebo se nacházejí v procesu za končování procesu a budou následovat stovky dalších. Proto je pro nás společně úlohou zvážit, do jaké míry Evropská unie a komise budou mít, kom, převezmou kompetence za tuto oblast do budoucnosti a proto bude jistě tato příručka dobrá. Avšak obecně dovolte, abych vyslovil skutečně naše uznání a dík za to, že tady výbor pro rozpočtovou kontrolu se chopil o ne iniciativy věnovat se této důležité otázce evropského přispění při, při vyřazování jaderných elektráren z provozu. Když se podíváme na události v posledních letech, můžeme konstatovat, že tento výbor již před pěti lety položil oprávněnou otázku, zda eh, vše v souvislosti s vyřazováním běží správně a legitimně. Víme, že tady je částka 2 22,8 miliardy eur a otázkou je, zda byly vynaloženy efektivně tyto náklady a e, účetní dvůr byl požádán zaobírat se touto otázkou a zareagovat na ní zprávou. Evropský účetní dvůr se rád chopil této iniciativy a po zásadních přeskumech jsme vyhotovili speciální zprávu v roce 2011. Tato speciální zpráva 16 2011 byla ve, v tomto výboru již detailně projednávána a schválena, takže jistě teď není čas eh, o znovu tyto konstatace a tato doporučení vnést do diskuse. Budíš jenom řečeno, že to, co stojí v této studii, že v této zprávě byly konstatovány vážné deficity v provádění pomoci ze strany EU. Naše zpráva se mohla samozřejmě opírat pouze o evropský příspěvek, protože naším auditem je komise, ale na základě těchto doporučení, která rovněž komise přijala, Byly již uvedeny v život důležité kroky a výbor pro rozpočtovou kontrolu se ze všech sil snažil navštívit tyto tři dotčené země, aby se ujistil přímo na místě, jak tyto kroky jsou uskutečňovány a k jakým výsledkům vedou. Teď po pěti letech můžeme konstatovat a tvrdit, že alespoň víme, kde si stojíme a víme také, jaké úkoly ještě stojí před námi. Za prvé, můžeme se skutečnou radostí a potěšením konstatovat, že na základě tohoto evropského příspěvku mohly být již všechny jaderné elektrárny odpojedny a to není možno vzít zpět. Tento bod musím zdoraznit, protože často právě toto bylo otázkou. A přitom hlavním cílem celé této operace a sice nukleární bezpečnost tím byla zajištěna víme další, a to se také vyskytuje ve studii, a sice víme, jaké důležité úlohy ještě na nás čekají při dokončování procesu vyřazování jaderných elektráren z provozu a víme, že když 860 milionů pro příští rozpočtové období bylo již na, eh, zabudováno do plánu, jsou tady velké mezery. Zároveň byly eh, konstatovány organizační slabiny a tyto slabiny ovlivňují čas a náklady. Právem jste poukázali ve své studii na to, že je tady nutno docílit podstatných zlepšení a vy jste pro ně vyslovili osm doporučení. Za prvé, není úlohou účetního dvora tyto návrhy a tato doporučení vyhodnocovat. K tomu dojde, až budou uskutečňovány a my potom budeme moci zhodnotit způsob toho uskutečnění. Ale dovolte, abych teď přišel k závěrečné otázce, rovněž otázce našeho zpravodaje, který se správně zeptal na odpovědnost, což se objevuje i ve vaší studii, kterou jste převzali z naší zprávy, nezávisle na tom, jaké organizační struktury se zvolí, konečná odpovědnost při uskutečňování a používání evropských prostředků leží na bedrech komise. A protože to nelze ponechat jednotlivým stanovištím. Komise je auditorem, komise je partnerem výboru pro rozpočtovou kontrolu a má tedy tu odpovědnost zvážit si své návrhy a také je uskutečňovat. Děkuji vám velice, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. účetnímu dvoru a nyní uděluji slovo komisi. Koho smím vyzvat z komise k tomuto tématu? Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se jmenuji Ryan Forge, jsem z generální ředitelství DG Budget eh, útvar 1, jednotka 1. Tuto zprávu bereme velmi vážně jako komise a tvrdě pracujeme na tom, abychom rozhodli, jaké budou následné kroky, ale bohužel naši kolegové z DGN v Lucembursku, kteří tady dnes měli být se mnou, ale přece jenom dorazili, omlouvám se. Could, this could, could not make it. Myslel jsem si, že nebyli schopni se sem dostat, ale zjevně došlo k nedorozumění a jsou tady. Pokud tedy máte nějaké dotazy, tak eh, se na ně určitě podíváme. Slibuji, že se eh, vám, k vám vrátíme s odpověďmi. A mm, to je z mé strany vše. Pan předseda, já eh, se omlouvám za malé přerušení, ale bylo mi řečeno, že Eh, zástupce generální ředitelství Energy tady ještě není, ale měla jsem se, jsou tady, takže oba vás zde vítám a předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Potvrzuji, že jsem skutečně tady. Nic se neděje. Chyby se stávají každému. A já budu pokračovat v tom, co říkal kolega z generální ředitelství pro rozpočet. I pro nás je zpráva něco, eh, co je pro nás zajímavé, důležité. Začali jsme s analýzou. A eh, je to mimořádně důležité pro evropské občany a samozřejmě je povinností našich útvarů udělat se v našich silách a spolupracovat s ostatními zúčastněnými stranami v tomto procesu. Eh, po naší první analýze jsme došli eh, k některým důležitým výhradám, které se týkají tématu, hm, technických eh, témat. Jde o věci, které souvisí eh, s realitou. Máme zkušenosti z vědy a hm, spolupracujeme přímo s operátory a řešíme tyto věci jenom naznačím několik věcí. Za prvé se to týká například typu dohledu, který podle nás chybí. Abych byl konkrétnější, chybí nám tady obsah. Jsou tady dva aspekty. Jednak je tady politický aspekt dané země a pak organizační aspekt opět v samotné eh, země, nejenom eh, na úrovni vlády, ale také eh, té jaderné elektrárny. A pak změny v čase. Důležitá zpráva, která byla vydána v roce 2011 Evropského účetního dvora, přijala doporučení a ta byla velmi rychle realizována. I s výsledky. A je důležité abychom neměli jenom takový krátký obrázek okamžité situace, ale také, abychom se podívali na to, eh, jak se ta doporučení z roku 2011 Učetního dvora stávají realitou. Pak ještě dvě další připomínky. Jednak vybrané členské stany, státy jsou členské státy, kde probíhá vyřazení z provozu jaderných eh, elektráren. Ty příklady to byla Francie, Spojené království, Německo. A my jsme viděli velký rozdíl v objemu poskytnutých informací. Konkrétně u Francie a Spojeného království si měli málo kontextových informací a naopak u Německa těch informací bylo hodně. Takže je těžké posoudit, zda se jednal o homogenní soubor informací v případě analýzy. A navíc eh, ve Francii většina eh, ještě eh, nebyla dokončena v případě vyřazování z provozu a v případě Spojeného království, tak tam jde o velmi malé jaderné zařízení, opravdu ehm, věc malého rozměru v případě sedafitu. Sellafieldu, pardon. Další připomínka se týká omezení um, omezení množství toho materiálu, který vyplyne z likvidace. A my si myslíme, že ta doporučení nejsou odůvodněná a podle nás neberou v potaz um, výběrové řízení pro takovéto zařízení. Přičemž u mnoha věcí bylo provedeno eh, ekologické posouzení dopadu, no, posouzení dopadu na životní prostředí. A pak jednotka projektového řízení, jakožto jednotka eh, v rámci toho jaderného řízení pro zprávu, tak to podle nás nebylo chápáno jako jednotka, jako subjekt. A obáváme se, že to nepůjde potom správným směrem, pokud jde o některých eh, závěrů. Děkuji za slovo. Pan předseda, děkuji. Eh, měli bychom si eh, vyslechnout také pana Novaka, zástupce EPRD. E děkuji za slovo, děkuji za to, že zde mohu promluvit. Já jsem si poslechl pana Šmita a souhlasím s jeho úvodem s klíčovým tématem. Je opravdu špatné, když fungování jaderné elektrárny eh, směšujeme eh, s vyřazením z provozu. To není dobré. Je důležité, aby tady byla silná vláda, silná kontrola vlády nad řízením eh, vyřazení z provozu a je zapotřebí Eh, tady mít eh, eh, rozpočtové řízení a kontrolu a je opravdu dobré využít stávající pracovní síly z, toho, z doby působení během provozu. To je všechno v pořádku. Nicméně, moje hlavní připomínka ke zprávě je faktická. Je tam příliš mnoho chyb ve faktech. Ani se to nezaslouží um, vážně komentovat závěry a doporučení. Pokud mi dovolíte, tak já na některé poukážu. Začnu prezentací, kde se skáče od klíčových eh, prvků k benchmarkům, srovnáním, pak se můžete podívat na webové stránky, která jsou graficky přesvědčivé, nicméně mm, nejsou podložené a myslím si, že v případě některých zemí jsou ty webové stránky dokonce eh, urážkou. Několik příkladů toho, co vám chci říci. Autoři nerozlišují mezi řízením vyřazení z provozu a všichni jsme se shodli na tom, že to by měl udělat eh, k tomu určený orgán nebo organizace eh, pod dohledem vlády a oni nerozlišují mezi tímto řízením a mezi požadavky vlády, které jsou nutné k tomu, abychom chránili veřejné prostředky, což je důležité. A je důležité odlišovat tok peněz od řízení, protože nejde o totožné věci. Pokud jde o zprávu a řídící eh, organizaci a vládu, tak jaká je mezi nimi vazba? A tady jsou opravdu chyby ve faktech. jednoduché příklady a vůbec nechápu, jak se sem tyto chyby dostaly. V případě eh, dárců se hovoří, že vláda je pozorova. Přijímající vláda je pozorovatelem, ale to tak není. Ona je členem s plnými rozhodovacími pravomoci. Pak se tam hovoří, že EBRD připravuje projekty. Opět to není pravda. Projekty připravuje uh, operační organizace a ty potom uh, prezentuje před schromážděním a vyžaduje souhlas. Pak se hovoří o, o konzultantech, kteří mají kontrakt s EBRD, což není pravda. Oni mají kontrakt s tou řídící organizací a jsou vybíráni poté, co řídící organizace eh, vypracuje rozsah a eh, podmínky, rozhodne o tom, jaké další dovednosti, zkušenosti, znalosti ve své řídící organizace potřebují a proč si je potřebují koupit extern, externě od konzultantů. A závěrem, a to, to je to, co je klíčové, a sice se hovořilo, že že PMU je externí organizací, ale není to tak. Oni jsou eh, součástí, jsou oddělením té řídící organizace. Takže mm, celá ta struktura podle mě je špatná a já to nechápu, proč to tak je. Kolega z komise už zmínil, že zpráva nebere v potaz konkrétní okolnosti v daných třech zemích. Konkrétně ehm, čas uzavření, a to pod několik let. Jde o mm, včasné uzavření, pak eh, o politickou opozici, pak jsou tady prvky ehm, dědictví bývalého Sovětského svazu. A to jsou všechno fakta. A jsou plně opomíjena. A proto e, přímé srovnání je podle mě zavádějící a nefér. A jak řekl pan Boelia, zpráva nebere v potaz ani vývoj od e, doby, e, kdy byla vydána zpráva Evropského účetního dvora. Tady jde o tři roky, tři roky stará zjištění, na která se reagovala, reagovala na ně komise i všichni ostatní, kteří v daném systému pracují a bylo to skutečně cené. Mm, už se k tomu nebudu vyjadřovat nějak podrobněji k těm příkladům mm, eh, toho zařízení, kde kde provádějí fúzi plazmy, například použití neschválené experimentální technologie. Nic z toho není pravda. Jde o technologie, na kterou mají různé lidi, různí lidé různé názory, což je běžné, ale je to zařízení, které velmi dobře funguje například v Švýcarsku, a toto zařízení dodávají eh, uznávané společnosti, z celé řady členských států. Pak eh, zásady eh, výběrových řízení. Opět došlo k eh, špatnému výkladu, nedorozumění. My si myslíme, že politiky, zásady EBRD a výběrové řízení, že to všechno bylo velmi důležitým prvkem ochrany veřejných prostředků, prostředků daněvých poplatníků. Nedávný audit, který zadala Evropská komise, se zabýval výběrem kontraktů až do výše 885 milionů eur a nenašli tam žádné nedostatky, což je velmi důležitá skutečnost v oblasti ochrany prostředků EU. Olaf nikdy nezjistil eh, žádnou nesrovnalost v těchto projektech, které fungují v rámci fondu. Závěrem. Tato zpráva neposkytuje žádnou analýzu. Fungování programu eh, vychází eh, z nesprávných údajů, tvrzení, chyb a je tedy jenom logické, že, eh, že závěry nejsou správné. Yeah, thank you very much. Jetzt darf ich, uh... Děkuji, říká pan předseda. Nyní už mohu zahájit diskuzi ve výboru a jako první má slovo paní Gresle, která se hlásí už dlouho. Eh, paní Gresle, já jsem byla skutečně trpělivá, protože je to důležitá diskuze a možná by bylo dobré, kdyby mohlo zaujmout stanovisko také eh, zastoupení institutu K. A já myslím, že pro nás je mm, takovým probířským kamenem eh, to, co se děje v Litvě, pokud uvidíme, kdy tam bude skutečně v vozovkách ta zelená louka, kdy to bude úplně vyřazeno z provozu, tak skutečně to budeme moci posoudit. Zatím jsme jenom uprostřed té fáze. A ráda bych poukázala na to, že jsme neorganizovali eh, vyřazení z provozu jako eh, sdílené řízení, shared management. Eh, není to jako v případě strukturálních fondů nebo zemědělské politiky, a proto si myslím, že podle nás je správné a je jasné, jak to tedy je, ale některé závěry považuji za obecné, jako kdyby to bylo okopírováno z nějaké ekonomické příručky. Je jasné, že potřebujeme eh, jasné rozdělení pravomocí, jasné eh, řízení, ale právě v oblasti, kde je hodně aktérů, a máme tady mm, trust fondy a další kontrolní orgán, eh, komisy. Tak je jasné, že to není jednoduchá situace. A myslím si, že na to, jak je to složité, to funguje dobře. A neměla jsem žádný důvod. Eh, podívala jsem se na, byla jsem na všech třech místech a neměla jsem důvod pochybovat o Eh, profesionalitě eh, pracovníků na místě. Trochu jsem pochybovala o tom, jak eh, vážně, nebo jak, je, jak vážný úmysl členských států skutečně vyřadit dané zařízení z provozu ze strany členských států, protože jde tady o to, že čím déle to dělat budete, tím déle budete dostávat finanční prostředky. Já jsem si nepřečetla studii ještě úplně, to ještě udělám. Ale myslím si, že jsme mm, uprostřed té fáze, takže chápu ten mm, problém se závěry. Studie současně přichází trochu brzy a zároveň také trochu pozdě. A těžko teď mohu říci, ano, to nám skutečně pomůže ve vyhodnocení dosavadního procesu. To, co je pro mě důležité, je, abychom se zabývali otázkami, které je dále třeba řešit. I pro ty, kteří přijdou pro nás. Aby si neřekli, no, nechali všechno eh, v eh, bývalém parlamentu úplně bez povšimnutí. Ignalína to je ten rozhodující problém, Já se omlouvám, já jsem eh, tady eh, říkám kolegovi, eh, jsem se určitě nečetla odpověď jeho vlády, nestihla jsem všechno ještě projít, ale skutečně po Vánocích se k tomu vrátím. Já si myslím, že tady jde o velké úspěchy. Ehm, to vyřazení z, provozu bylo podle mě velmi profesionální v Kozlodoru. Ale jak je to s užitečností studií, nevím. Mohli byste nám skutečně ukázat nějaké příklady toho, že to přináší přidanou hodnotu? Pan předseda, kolega Kalfin. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. To, co jsme eh, slyšeli od kolegů z komise eh, a z Evropské banky pro obnovu a rozvoj, mi dává možnost zareagovat ve zkratce. Ta zpráva je eh, užitečná v tom, že můžeme klást otázky a můžeme tyto věci probrat. Některá fakta jsou překonaná. Vy jste se vlastně eh, opíral o předběžnou zprávu eh, Evropského účetního dvora z roku 2008 a ta závěrečná zpráva byla v roce 2011, byly tam určité změny a to, ta původní zpráva nebyla úplně vzata v úvahu. Já bych se chtěl vrátit k některým otázkám, které jsou klíčové pro naši diskusi, pro celý proces v našem výboru. Otázka je, zda existuje správná organizace procesu vyřazování z provozu aniž bych znal eh, veškeré případy v Evropě, skutečně jedna z kritik, eh, která zde zaznívá, je, že to je to vlastně překonáno a že PMU je odděleno od procesu vyřazování z provozu. Máte jasnou strukturu, jasné požadavky na reporting, a jasné zadání, jaká je eh, úloha každé složky v tom procesu. A to, že oddělení pro řízení PMU je odděleno, je jasné. Pokud jde o plazmové zařízení, to je skutečně nová technologie. A mm, hodně se o tom diskutovalo a nedokážu přijmout, že, že toto je výsledek nějakého jasného eh, systému, proč, bylo zvoleno právě, proč byla tato technologie zvolena. Můžeme uvažovat o jiných technologiích, můžeme upřednostňovat jiné technologie a pokud eh, se něco provedlo, tak eh, byla provedena řádná řádný proces. Zabývají se tím odborníci v Bulharsku, odborníci v českých státech Banka pro obnovu a rozvoj, komise. Já bych neřekl, že to je výsledek nějakého chaotického mm, procesu. To se skutečně říct nedá v tomto případě. Potom jsou tu zmínky ve zprávě, nevím, proč se takto objevily. Hovoříte o zařízení v Kozloduji a e, stovky specialistů v uvozovkách kteří, přišli, kteří přešli z jaderné elektrárny do organizace, která vyřazuje z provozu. Nevím, proč jsou tam ty uvozovky. To jsou lidé, kteří mají zkušenosti a kteří působí v jaderné energetice. A to uvádíte i dále. A jedna věc je velmi důležitá, a paní Gressler o tom hovořila. Otázka je, zda prodlení a samozřejmě v členských státech může nastat prodlení, to jsou to nové postupy, které se zde používají, ale z data zdržení a prodlení znamenají další, tedy prodražení, další finanční zdroje. Opět, eh, to je otázka, kterou je třeba se zabývat a kterou je třeba promyslet. Na základě informací z Kozodu je ze 100 projektů čtyři případy prodlení a neznamenají další finanční zátěž pro rozpočet EU. Takže to je určité vysvětlení a opět ve zprávě se to neobjevuje. Celková doba pro uzavření je zkrácena z roku 2035 do roka 2030. A to také ve zprávě ne, nezaznívá. Takže opět máme problémy, o kterých je třeba jednat, máme různé názory, odlišné postoje a velmi nás zajímá efektivita, účinnost toho, jak, jakým způsobem budou využity evropské prostředky a na toto téma budeme dále jednat. Děkuji mnohokrát. Kolega Kalfin, dále Jens Geier. Jak již tady zaznělo, já ne, se nedívám na naše diskuzi tak, že bychom měli mít roli arbitra mezi tomu, co říká Banka pro obnovu a rozvoj na jedné straně a institut na druhé straně. Musíme vzít na vědomí, jak se obě strany eh, chovají k výsledkům studie, ale samozřejmě my z toho musíme vyvodit politické závěry. Domnívám se, že to, co je časově překonáno, čeho se to týká, čeho nikoliv, tady je třeba ještě na tom popracovat, je třeba to dovysvětlit. Ale rád bych se vrátil k jednomu bodu. který, domnívám se, je rozhodující pro politické hodnocení. Je to silnou stránkou administrativy Komise poukázala na to, ostatně i banka, že projekty jsou těžko srovnatelné, eh, protože samozřejmě administrativa ve třech státech, o kterých hovoříme, je málo seznámena s těmito procesy a činí své vlastní zkušenosti vlastně od pádu železné opony a od jejich vstupu do Evropské unie se eh, musí dopracovat síly administrativy ve starých členských státech. To teď eh, říkám velic, s velkým porozuměním, ale to je politické hodnocení, které si osvojujeme my v našem výboru a nelze to opominout. Proto Ekoinstitut samozřejmě stál před úlohou, kterou jsem vám tak zadala jako zpravodaj, abyste řekli, pojďme srovnat uh, jak to vypadá v jiných členských státech. A co lze z toho odvodit za poučení pro situaci v těchto třech konkrétních zemích? Ale to je nám jasné, že tedy jablka a hrušky nelze srovnávat. To, co lze očekávat, je, zpráva, administrativa tedy v Bulharsku, v Litvě a na Slovensku nemůže fungovat tak jako administrativy ve starých členských státech, kteří to budují už roku 1945, ale to je náš úkol, abychom jako institut tím pověřili, protože tady musím zasáhnout jako zpravodaj. To bylo v zadání. Ano, máte pravdu, že je to těžké srovnávat, ale my jsme si toho byli vědomi. A jistě by bylo nefér teď říci, že očekáváme, aby ve všech zemích fungovalo všechno jako v Německu, Francii a Velké Británii. To nemůžeme učinit. A to by v politickém hodnocení procesu bylo třeba zohlednit. Na základě toho, co jsme viděli a k jakým prodlevám ve lhutách a k jakému zdražení tam došlo, je třeba uvědomit si, jaké možnosti máme působit na banku, na komisi pozitivním způsobem tak, Vždyť vy jste orgány Evropské unie, na které my se můžeme přímo obrátit spíše než na členské státy. Bylo by tedy dobré zapůsobit na to, aby mohly být optimalizovány procesy na místě, aby se odstranily nesrovnalosti, které jsme viděli. A za druhé je pro nás politicky rozhodující, zda to, co komise naplánovala v dalším financování v příštím kroku, odstraňování jaderných elektráren z provozu, bude to dostačující, a nemohli bychom už teď rozeznat problémy, které možná zase ty procesy prodlouží a prodraží. A třetí bod. My jsme se, a teď se dostávám k otázce, ano, k otázce profesionální podpory naší debaty. My jsme hovořili s kolegou Marinesku, který byl příslušným zpravodem za Evropskou stranu lidovou a velice intenzivně jsme se o to přeli. Zda jeho politická pozice 2020 tam musí skončit podpora komise, zda je to tedy reálné či nikoli. Ze všeho toho, co jsem doposud viděl, v časovém horizontu určitě ne protože když se podíváme například na Slovensko, to bude pokračovat min, minimálně do roku 2020. Komise řekne OK, nebo Evropská unie řekne OK, ale to, teď už jsme zaplatili dost, to je politický postoj, který představili kolegové. A pak zastavíme finanční podporu, ale moje námitka je, že pak nedosáhneme politického cíle kompletního vyřazení jaderných elektráren z provozu. Musíme v tomto výboru mít základ pro to, abychom mohli říci, zda očekávané náklady budou vypadat tak, jak byly stanoveny. A na Slovensku jsme zjistili, že podle propočtu tam chybí 120 milionů. Teď je možné říci, OK, tak hold budou eh, dány k dispozici eh, ty to peníze nad rámec toho, co bylo stanoveno ve finančním víceletém výhledu, ale tím by se zase zahájila diskuse e, znovu, alespoň ti, kteří u toho zase budou, ale pro mě je zajímavé sledovat, jak můžeme důvěřovat této částce 120 milionů? E, spočívá to na odhadu nákladů, které byly, můžeme tedy vycházet z toho, že byly tak profesionálně získány a zjištěny, že to tomu tak skutečně bude. Inge již také řekla, že to budou všechno otázky, kterými se budeme muset zaobírat i v novém parlamentu. Děkuji mnohokrát, pane kolego, a není pan kolega Ernhauser. Ne, tak pan Celer. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já byl rovněž členem delegace, ale nechci hovořit jenom o to, co jsem tam viděl, ale mm, odvezli jsme se řadu dojmu A musím říci, e, že jsem se tedy z Kozloduje vrátil e, s smíšenými pocity. Bulharsko se zavázalo ve fázi přistupování, že jaderná elektrárna v Kozloduji bude vyřazena z provozu, alespoň její část. My víme, že dvě jednotky tam ještě pracují, pětka a šestka se dokonce ještě rozšiřuje, sedmička má k tomu přijít ještě. To znamená, tady došlo k zastavování provozu pouze u jednotek 1 až 4 a za to nedostává Bulharsko, za to, pardon, dostává Bulharsko nikoliv nepodstatné prostředky, jednak pro vyřazování z provozu jako takového, ale zároveň v této částce její část má kompenzovat ztráty související s vyřazením této jaderné elektrárny nebo těchto bloků eh, s ohledem na energetické zásobování Bulharska a tedy na provedení účinných eh, získávání energie z alternativních zdrojů. Při všech setkáních se všemi partnery byl závěr že rozhodnutí vyřadit eh, tyto bloky z provozu nikdo nevítal. A to už ukazuje, jak se postupovalo, přistupovalo k tomuto tématu. Bylo nám jasně řečeno, že tato jaderná eh, elektrárna je velice důležitým prvkem v energetickém zásobování Bulharsku a že tady vznikne, nebo vznikla už veliká mezera. A spoždění, ke kterým teď došlo v celém procesu, nám byla doložena argumenty, které byly srozumitelné, ale často to také byly věci, které by bývaly měly být známy již předem, jak se dodatečné vybavení, kapacity a tak dále pro odbourávání těchto bloků. Ale celá řada otázek, a to také již tady zaznělo, zůstává otevřených. A když v roce, teprve v roce 2012 jsme měli diskusi v Bulharsku, zda by se alespoň dvě z těch vyřazených elektrárních jednotek nebo dvě z těch bloků neměly dát zase do pro vozu, aby se zlepšilo energetické zásobování v Bulharsku. A vláda pak vždycky reagovala odkazem na to, že to je politické rozhodnutí, a že se to týká smluvního závazku při přistupování do Evropské unie. Ale to mi ukazuje, že vlastně vůle eh, k soustředěnému vyřízení tohoto úkolu není v Bulharsku přítomno. Stále jenom hovořím o svých vnějších dojmech, ale celá řada lidí z nejrůznějších institucí, se kterými jsme jednali, měli vždycky každý kousíček odpovědnosti, ale nikdo z nich eh, se, ne, neznal, se nepřihlásil k odpovědnosti za celý ten proces a mě to tak trochu připomnělo já jsem vyrostl totiž v Německé demokratické republice a mě to tedy skutečně připomínalo socialistické poměry, které jsem zažil. A co se tenkrát objevilo v knize jednoho ekologa, který byl potom vykázán z NDR? pan Barot eh, označil jako organizovanou neodpovědnost. Každý to odsunuje na někoho jiného a nikdo tu odpovědnost nepřevezme. A řada z otázek, které jsme položili, nebyla zodpovězena. Eh, pro větší část eh, tedy Organizace SERAF má například 650 pracovníků a tam měla eh, jaksi vést celé to vyřazování z provozu. To všechno mělo být jaksi dovybaveno, ale Palivové tyče se odvážely do Ruska, protože neexistovala žádná možnost meziskladu a teď tedy zda mají být zase dovezeny zpět, zase to bude dít na základě pronájmu příslušných úložišť, nebo bude-li to tedy přechodné nebo definitivní opatření, to jak si nikdo nevěděl přesně a přitom to stálo všechno dost peněz. A tak bych mohl pokračovat. Otázka, co je s těmi 200, přes 200 milionů, které byly dány k dispozici na účinná opatření při výrobě jiný, z jiných alternativních zdrojů. Co se s tím stalo tedy? Bylo velmi nedostatečně zodpovězeno. A když jsme se potom sešli s jednou nevládní organizací a ptali jsme se jí, Zda mají nějaké jiné informace? Pak odpovědi byly negativní a kritické. Takže pro mne zůstává dojem, stejně tak jako příklad v Německu, že tady, eh, když peníze přicházejí zvenčí a organizace je převezmou a mají eh, vykonat určité úkoly, tak oni zastávají naději, no dokovať budou plynout peníze, tak vždycky najdeme nějaké argumenty a tím si zabezpečíme naše přežití. To jsem zažil eh, vlastně s tou Trojhand, která vznikla po eh, zmizení NDR, po znovu sjednocení Německa, protože tam se také spaly peníze, mělo to být všechno vyřízeno do roku 1990, ale protože ta organizace, čili Trojhand, chtěla zůstat dál, eh, chtěla vyřizovat dál ty úlohy, tak, tak trochu mě to připomnělo eh, stejnou věc při návštěvě Bulharska ale jistě bude zapotřebí ještě mnoha diskusí a sledování tohoto procesu. Skutečností je, že se tady vydala již velká částka peněz z kapes daňových poplatníků a toho by si všichni, kterých se to týká, měli být dobře vědomi. Ja, vielen Dank. Děkuji kolegovi Celerovi. Tím jsme prošli seznámem řečníků ale zazněla tady celá řada různých aspektů. Pane Šmite, chcete se k něčemu vyjádřit? Některé z těch připomínek byly spíše hodnocením, ale někdy se jednalo o dotazy. Chcete zaujmout stanovisko? Ja, vielen Dank. Ano, děkuji. A k těm podrobnostem a výtkám které zde zazněly, bychom se raději eh, vyjádřili písemně. Bude to potom spolehlivější, přesnější, můžeme lépe argumentovat než během této krátké doby před mnoha osobami, které nejsou třeba seznámeny se všemi podrobnostmi eh, těchto výtek. Proto si nemyslím, že by bylo smysluplné se zde zabývat podrobnostmi, ale jsme eh, připraveni a ochotní se tím zabývat, aniž bychom byli pod nějakým časovým tlakem. Myslím si, že eh, vyplynulo z diskuze něco, za což jsem vděčný, a sice, že nám šlo o to, abychom navrhli zlepšení, a abychom dosáhli zlepšení, nebo abychom přišli s návrhy, jak věci zlepšit. My nemůžeme mm, vytvářet žádné předpisy, žádnou úpravu pro společné financování těchto projektů, to není v naší pravomoci a kompetenci. Ale pokud by to někdo považoval za efektivní způsob, aby členský stát a EU měli společný zájem na co nejefektivnějším průběhu těchto projektů, tak toto je jedna z možností, jeden eh, ze stimulů pro to, aby také země ehm, pracovala ve vlastním zájmu tak aby bylo v zájmu země eh, udělat ty projekty co nejefektivnější. To je jedna z našich myšlenek, které navrhujeme. Jak dosáhnout účinnosti. To, o čem hovořil pan Celer, o jakési sociální neodpovědnosti, tak my sami jsme to v některých případech viděli, například v Bulharsku. Ale e, například na Slovensku jsme viděli něco úplně jiného, úplně jiný přístup. Zvolili jiný přístup. A organizace na Slovensku skutečně považuje za, eh, za svůj cíl eh, optimálně realizovat vyřazení z provozu. To, že dochází k problému, to je normální, a to, jak se k těmto problémům organizace postaví, zda um, spoléhá na řízení rizik a už předpokládá hm, ty problémy, plánuje eh, tím, že dojde k problémům, a nebo zda je naivní, tak to je všechno věc, kterou je třeba eh, zlepšit a je možné zlepšit a proto v té části, kdy hovoříme o řízení rizik, tak hovoříme o tom, že tady je prostor pro zlepšení, protože ehm, není dobré být naivní. A pokud se na to podíváme jako na podnikovou filozofii nebo na nějakou zásadu fungování podniku a budeme to mít zakotveno v podnikové filozofii, tak eh, nebudeme překvapeni v případě, že dojde například k prodlení eh, nějakého projektu. Eh, všechny návrhy na zlepšení, které přinášíme, jsou dobře zváženy. Není to tak, že bychom to převzali, skopírali, skopírovali z nějaké učebnice. Já sám jsem žádnou učebnici tohoto typu nalezl, nečetl, pardon. A jednoduše jsem se v tomto projektu spolehnul na to, že budu mít spolehlivý, rozumný přehled o situaci, který vyplyne z rozhovoru se zúčastněnými stranami. Pokud by šlo o vědu, a učebnici a to, že bychom to někde skopírovali, tak to opravdu tak není. Jste na špatné stopě. Všechny informace máme od zúčastněných z daných projektů a z celé řady rozhovorů. A mohu vám jen doporučit, abyste tyto eh, závěry a to doporučení, která přinášíme, zvážili ve svém rozhodování. A prostředky, které vydáváme eh, na vyřazení z provozu v zájmu evropských občanů, tak tyto prostředky by měly být používány co nejoptimálněji. A myslíme si, že k tomu optimálnímu využití mohou dopomoci naše doporučení. Pan předseda, děkuji pane Šmite. Eh, zástupce eh, slovenského zastoupení u EU je mezi námi přítomen a rád by se vyjádřil, takže mu dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád stručně vyjádřil k analýze. Slovenské orgány momentálně zkoumají celou zprávu a jelikož jde o tak komplikovanou otázku, tak jsme nebyli schopni zatím přijít s připomínkami, ale budeme mít písemné připomínky v několika následujících dnech. takže za nás eh, můžete očekávat písemné připomínky. Pan předseda, děkuji. Eh, závěrem účetní dvor, přejete si se vyjádřit? Nikoliv. Komise, chcete něco doplnit? A jenom obecně my jsme samozřejmě otevřeni diskuzi a výměně odborných informací. A pokud je o doporučení zprávy, tak podle nás vycházejí z mnoha pochybných předpokladů a my samozřejmě jsme měli velký zájem na těchto výsledcích. Ale cokoliv, co by nám mohlo doplnit ty informace, co by mohlo osvětlit obsah eh, té práce, tak eh, samozřejmě to je pro nás velmi zajímavé. Pan předseda, děkuji. Pan zpravodaj. Závěrem chcete něco doplnit? Ano, jenom bych to zhrnul. Naše práce tím vyřízena nebyla. Eh, sice jsme navštívili všechna stanoviště ekoinstitutu a také jsme mm, s příslušnými institucemi a národními úřady eh, ještě Nadliže budeme pokračovat eh, ve spolupráci, abychom viděli možnost, jakým způsobem by bylo možno doporučení EGO, in, EGO institutu realizovat, po případě, jak eh, došlo již k jejich uskutečňování. My to ještě s koordinátory všechno domluvíme. Zbylé otázky, to, které te, které přednesla Inge, těmi se také budeme ještě zaobírat, ale samozřejmě se musíme také, si musíme vhodnou formou zvážit, jakým způsobem tyto zprávy ukončíme. Za to bude tady zpráva z vlastní iniciativy v příštím roce, o tom jsem si, ne, si nejsem tak jistý. Uh, ale ta zpráva z vlastní iniciativy, kterou jsme k tomu měli, možná na konci eh, přinesla více otázek než odpovědí, ale jistě musíme ještě popřemýšlet o tom, jakým způsobem tím pověříme tímto tématem ještě dva další výbory. Jednak rozpočtový výbor, mnozí z nás jsou jeho členy, A tady to dvojí členství ve výboru, tedy jak v našem, tak v tom výboru pro rozpočet, by nám skýtala možnost, jak se podívat na to, kudy, tekly těch 260, kudy poteče těch 260 milionů v příštím finančním období, jaký vliv na to bude mít rozpočtový výbor. A další výbor je výbor pro průmysl který se také zaobírá zprávami tohoto tématu a vyvozuje z nich své závěry. Tato úloha jistě nebyla ukončena, musíme popřemýšlet o tom, jaký co nejčistěji ukončíme vyslovení absolutoria komisi skýtá určitý začátek počinu, ale jistě to není dostatečné. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Tím jsme tedy uzavřeli tento bod dnešního programu a proto tedy máme otázku, jaké politické závěry poplynou z návštěv na místě. Eh, velice děkuji za otevřenost a připravenost komise zůstat s námi v diskuzi o tomto problému a děkuji oběma členům Ekoinstituce za prezentaci této studie a dnes eh, tím zakončuji dopolední schůzi a sejdeme se dnes 15 hodin.